Kolegové, začneme. A především odsouhlasení programu chci připomenout, že v souledu s tím, co bylo oznámeno již minulý týden, tak návrh zprávy pana Albertiniho, který se týká způsobu, jak členské státy kontrolují eh, exekutivní akty komise ve smyslu článku 291 smlouvy, takže eh, o této zprávě se bude jednat dnes odpoledne ve 3 před slyšením o nové euroatlantické bezpečnostní architektuře. Také vás chci informovat, že zítra od 11 do 12, když budeme diskutovat o situaci v, Kyrgyzsty, v Kyrgyzstánu, tak bude pan doktor Pierre Morelli náš e, zvláštní zástupce ve Střední Asii, který se zúčastní tohoto jednání. Také vás chci upozornit na nový bod, eh, který byl připojen k programu. A to v 6 hodin dnes večer. Je to bod to bude generální ředitel Rady pro, eh, bezpe- pro zahraniční a vojenské záležitosti, pan Robert Cooper, přijde na briefing, který se bude týkat zasedání eh, Rady GAERK 14. června. A pokud nejsou námitky, tak můžeme přijmout tento program. A pokud nejsou žádné námitky, tak také eh, můžeme odsouhlasit zápis ze schůze z 27. 28. dubna a 17. května. Žádné námitky přijato. A přejdeme, přejdeme tedy k výměně názoru s Petrem Fejtem, který je zvláštním zástupcem Evropské unie v Kosovu. A vítám ho tímto zde mezi námi. Připomínám, že je zvláštním zástupcem v Kosovu a Samozřejmě my máme velký zájem o to, jak se situace v Kosovu vyvíjí. Doktor Fajt eh, přišel vlastně i eh, v rámci dnešní diskuze, protože zítra máme přijmout eh, usnesení o, o Kosovu, proto o to více je zajímavá jeho přítomnost. V minulých týdnech došlo k velkému vývoji vláda zaznamenala určitý pokrok při přijímání reform, ale pořád ještě zde existují určité obavy týkající se jednání vlády a stav práv v Kosovu, především reforma soudnictví, boj proti, eh, proti korupci, to je prioritní cíl tam. A pokrok dosažený v tomto sektoru zatím je nedostačující. EULEX, zaznamenal úspěch, pokud jde o policii a celnici, celní zprávu, ale je to těžší, pokud jde o soudnictví, tam to je horší. Boj proti korupci e, a e, trestání e, válečných zločinců, to je problematické. Proto je třeba, aby v Kosovu se nastolilo klíma nestranosti, klidu, tak aby obyvatele viděli, že právo platí stejně pro všechny a eh, šest měsíců od voleb, tak také by mě zajímalo, jak tam probíhá eh, systém decentralizace. Chtěl bych se zeptat, zda již nové nižší územně správní celky, obce začaly plnit své nové pravomoce a zdali mají nezbytné zdroje na plnění těchto funkcí. A já jsem pouze zmínil několik bodů. Já eh, myslím, že teď bude důležitější si poslechnout vás, pane doktore Fajte. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished members. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, členové výboru. Je to po třetí, co jsem zde mezi vámi od okamžiku, když jsem byl v únoru 2008 jmenován zvláštním vyslancem do Kosova. Je to jasné znamení toho, jak, jak velký význam přičítá Evropský parlament tomuto regionu. Já jsem přesvědčen, že Evropský parlament výrazně přispěje k celkovému přístupu Unie ke Kosovu. A já samozřejmě vám poskytnu veškerou podporu, která bude v mých silách. Pokud se týče budoucnosti, ta bude velmi barvitá. Já bych začal tím, že vám zhruba řeknu, co se událo v Kosovu od posledního našeho setkání. E, pokusím se posoudit pokrok, jakého bylo dosaženo a pohovořím o očekávaných výzvách. Nebude to ovšem kompletní obrázek, pokud nezmíním roli Evropské unie po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a také je třeba zmínit dynamiku poté, co vydal svoje stanovisko Evropský soudní dvůr. Já jsem přesvědčen, že nás čeká doba, která si vyžádá pečlivou pozornost, ale také máme eh, výhled na dosažení dynamiky vývoje v regionu. Já zajisté zůstanu v kontaktu s paní Ulrikou Lunáček, která je vaší zpravodajkou. Od mého ustanovení do funkce eh, my komunikujeme velice dobře a živě o Kosovu. Eh, pane předsedo, na základě dalších kroků a pokračujících kroků eh, pro budování právního rámce Eh, já eh, mám určité výhledy, určitý svůj vlastní strategický rámec pro další eh, práci. Kosovo ušlo velký kus cesty navzdory drobných nehodám a je důležité, aby Kosovo zůstalo na svém jasně orientovaném kruhu směrem k Evropě. Loni v listopadu se v Kosovu odehrály první volby po vyhlášení nezávislosti. Eh, šlo o, o volby eh, místní. Volby byly zcela organizovány kosovskými úřady eh, s asistencí mezinárodních organizací, které pomáhaly zejména budování administrativních kapacit v důležitých oblastech, což bylo důležité, aby se zajistila demokratická účast srbských komunit v Kosovu. Ačkoliv tyto volby byly eh, vyhodnoceny jako eh, souladu s mezinárodními standardy, došlo k určitým drobným incidentům a nedostatkům během těchto prvních voleb. Já bych rád využil této příležitosti k tomu, abych poděkoval vašemu výboru za pozitivní odpověď na můj návrh vyslat pozorovací misi k těmto volbám. Přítomnost Evropského parlamentu byla vysoce ceněna kosovskými úřady a mezinárodní dohled tímto způsobem byl posunut na vyšší úroveň což posílilo důvěryhodnost eh, pro vyšší transparentnost eh, byla usnadněna širší mezinárodní pozorovatelská účast a úsilí, které jsme vynuli, eh, vedlo ke kooperaci s Evropskou sítí dohledových organizací nad volbami. Evropská komise dále Eh, sestavila expertní tým, který měl posoudit tyto volby. Eh, toto kombinované monitorování odhalilo možnosti zlepšení, eh, což na čemž nyní pracují kosovské úřady s pomocí mezinárodního společenství. Parlamentní volby se očekávají v příštím roce, takže o to důležitější je tato práce. Také já se budu snažit nadále přispívat k tomuto procesu. Volby také vedly k určité reflexi ve vládní koalici a vyústily nakonec ke změnám v jejich sestavě s tím, že byl zaveden post ministra pro evropskou integraci já mám dojem, že nový tým vnáší do věci nové zkušenosti, čerstvé zkušenosti eh, do práce koalice. A to může pomoci při zlepšování kvality výkonu vládní funkcí a urychlení reform. V nově ustanovených municipalitách, městech a obcích eh, byla umožněna volební účast srbské komunity. Nové obce Gracanica, Krokot, Robovac a Raniluk a stávající mm, municipalita Strepse eh, nyní mají ve svých čelech, eh, případně mají zde zastupitele srbského původu. Nyní existují Eh, městské zastupitelstva, obecní zastupitelstva a Nyní voliči očekávají, že se budou naplňovat hlavní sliby. Například v Gracanici nová administrativa začala pracovat na infrastruktuře, na velkých projektech, eh, včetně opravy eh, hlavní silnice v této obci, v tomto městě, která byla dlouho zanedbávána. Včera Eh, nová, nové město Parteš, eh, de facto předevčírem to bylo, ne včera, eh, šlo o inaugurační volby, tedy první volby. Zúčastnilo se 62% voličů, což ukazuje, nakolik, tedy v jak velké míře jsou Srbové připraveni využít příležitosti, které se jim nyní dávají k dispozici. Podle nové ústavy to bude demokratická a multietnická země. Volební úspěch v Parteši také jasně ukázal, ale že časy se mění, eh, poněvadž zde eh, dříve eh, strany a obyvatelé se bránili spolupráci s UNMIK. Ovšem nyní eh, jsme zažili eh, skutečně zapojení a zažíváme zapojení obyvatelů. Skončila doba bojkotu, začíná doba spolupráce a mnozí kosovští srbové, jejich rostoucí počet, eh, se začíná, začíná využívat svá občanská práva. Je jasné, že eh, mnozí kosovští srbové se obracejí k Prištině a mají v určitou naděje. Eh, v mnohých, na mnohých místech eh, ovšem existují paralelní struktury podporované Srbském. V některých oblastech se našlo soužití mezi kosovskými a srbskými e, stínovými úřady. E, někde tento proces teprve probíhá. Nicméně e, transfer kompetencí a financování do nově municipalit, municipalit v mnohých případech, respektive v některých případech, nebyl tak hladký, jak bychom si očekávali. Navzdory komplexnosti a mnoha překážek při ustavování nového demokratického pořádku jsem přesvědčen, že tyto volby jsou skutečným průlomem při budování základu životaschopné multietnické společnosti v Kosovu. Výzvou už není eh, vytváření rámce pro eh, praktickou praktický výkon vládní moci na srbských územích, ale jde o to, aby se udrželo to, co jsme dosáhli a aby se tento proces stále rozvíjel. A já tomu budu nadále asistovat, budu se snažit, aby byly všem jasné výhody z tohoto politického řešení. Pane předsedo, to, že se viditelně zlepšují životní podmínky v nových municipalitách, může vést k novým pobídkám pro eh, kosovskou srbskou komunitu, která obývá sever Kosova. A já si myslím, že v nadcházejícím období eh, to, že se bude vycházet vstříc této komunitě a budou se posilovat vazby s ní, eh, že to bude mít výsledky. Současná Eh, situace na severu Kosova není udržitelná, panuje zde sociálně-ekonomická stagnace, politický nezájem, nevinucují se zákony a administrativa je skorumpovaná. Toto, pane předsedo, nemůže pokračovat eh, v regionu, který má evropskou perspektivu. Všichni obyvatelé této části osoba eh, Kosova si zaslouží normální životní podmínky a naději na prosperitu. Já to chci říct úplně jasně. Kosovo bude celkovým rámcem pro zlepšování jejich životních podmínek. Náš přístup, dámy a pánové, by se měl opírat o dva pilíře. Za prvé je třeba, aby kosovské úřady se opravdu snažili o zlepšování situace posilováním místní zprávy a samozprávy. A druhý pilíř akceptace a dobrovolné zapojení všech komunit v této části Kosova. Já jsem přesvědčen, že mezinárodní společenství má své, svou zodpovědnost za to, aby pomohlo všem stranám najít vzájemně k sobě cestu. V této souvislosti roste význam Evropské unie. Přístup evropské, evropské eh, přítomnosti spočívá na principu, že Kosovo je jeden kompaktní právní prostor. Na tomto principu bude Evropská unie pokračovat eh, v rozšiřování platnosti zákona, eh, včetně vztahů mezi městy a obcami, obcemi a mezi komunitami. Chci vás ujistit, že eh, my jsme ve všem, v každém úsilí eh, citliví vůči místní situaci. Eurlex eh, dosáhla podstatného pokroku a evropská přítomnost byla dále posílena, je jiným viditelnější, má větší dosah tím, že byl ustaven Dům Evropské unie a informační místo. Zástupce Evropské unie, pan Gifony, pan Gifony, eh, prosazuje tento kurz Evropské unie. A nyní dovolte, abych se zastavil, pane předsedo, u kosovských orgánů. Už jsem řekl, že konsolidace kosovského rámce právního i institucionálního pokračuje vpřed, vyvíjí se. Nicméně k tomu, aby došlo k přiměřené spolupráci institucí, na tom bude třeba ještě pracovat. Eh, právní orgány musí skonsolidovat své fungování a zajistit, aby všechny úřady dodržovaly kosovskou legislativu. Kosovský parlament se bude muset konsolidovat, aby byl schopen eh, dostat svým dohledovým funkcím. A já skutečně vítám eh, pomoc parlamentu dnes odpoledne proběhne třetí meziparlamentní setkání mezi Evropským parlamentem a Kosovem. Já vedu pravidelné konzultace eh, s předsedou kosovského parlamentu a nedávno to bylo, eh, pokud se týče eh, legislativy kosovské evropské legislativy. A Teď se chci zastavit u evropské perspektivy Kosova. Eh, Kosovo nadále eh, odhodlaně se přibližuje Evropě. Zpráva o pokroku z loňského roku se zabývala obdobím, kdy Kosovo silně posílilo svoji politickou a administrativní odpovědnost za reformní agendu. Já považuji posudek Evropské komise za spravedlivý a férový a je zřetelné, že to povzbudilo eh, kosovské úřady, aby se ještě více eh, zaměřili na svoji evropskou eh, perspektivu. Vidím, že se ujímají vedení, vidím, že jsou odhodláni postupovat vpřed. Nicméně musíme zajistit to, aby nadšení pro pokrok nenahrazovalo tu pečlivost v dosahování dlouhodobých, dlouhodobě udržitelných řešení, implementaci legislativy a rozhodnutí. To všechno se musí eh, odehrávat konsistentně a neochvějně. Ekonomický vývoj v Kosovu eh, není nějak zvlášť dobrý a image Kosova jako místo pro ekonomické eh, příležitosti potřebuje ještě další pozornost. Naštěstí dopad globální finanční situace na Kosovo byl malý. Zlepšení závisí na pokračování reform ekonomických a fiskálních a také na dlouhodobé udržitelnosti finančních řešení, finančního řízení. Hlavní překážky eh, k přilákání eh, cizích investic Eh, to je kombinace slabé vlády, rozšířené korupce a nedodržování zákona. Kosovské orgány vyjádřili jasné odhodlání, eh, že se ujmou vedení při řešení těchto problémů. Bylo již, eh, byly již podniknuty některé kroky, například protikorupční orgány byly ustaveny ale je třeba pokračovat. Pouze skutečný pokrok v těchto oblastech přemění image Kosova. Ale musím k tomu ještě dodat, že e, se co si mění. Prštinské letiště bylo nedávno úspěšně privatizováno a proces proběhl naprosto korektně. To tedy ukazuje, že Kosovo se může stát partnerem v mezinárodním obchodě. Spolu s příslušnými orgány Evropská unie a její přítomnost v Kosovu pokračují v omezování korupce a organizovaného zločinu. Evropská komise a EULEX v souladu s evropskou agendou Kosova pomáhají kosovským orgánům při řešení právních a institucionálních slabin. Zejména eh, státní zakázky a předpisy, které, kterými se řídí, byly uvedeny do souladu s mezinárodními standardy. A zdá se, že také na nejvyšších úrovních eh, je korupce na ústupu. Eh, v důsledku nedávných kroků EULEXu. Eh, signál, že zákon platí pro všechny, eh, vyvolal velkou odezvu mezi kosovskou veřejností a Evropská unie tomu napomohla. A já bych skutečně využil té příležitosti, abych poděkoval Ivsi de Kermabonovi za jeho odhodlání. Pane předsedo, Eh, s tím, jak pokračuje evropský výhled Kosova. Vztahy mezi Kosovem a Evropskou unii se posilují. EU eh, posiluje svoji reformní kooperaci s Kosovem ve stále silnějším partnerství. Nicméně, eh, když vidíme, že také kosovští sousedé postupují směrem k Evropské unii. Například eh, bylo došlo k zahrnutí Albánie a Bosny a Hercegoviny eh, do programu vízové liberalizace a došlo eh, ke stabilizační a asociační dohodě se Srbskem. V této souvislosti se můžeme ptát, jestli můžeme udělat něco více pro, os, pro Kosovo v naplňování evropské perspektivy. V průběhu loňského roku Evropská unie se prokázala jako schopná upravovat a proměňovat svoji spolupráci s Kosovem. A dovolte, aby zmínil několik příkladů. Krátce po té, co jsem prvně předstoupil před tento výbor, vydala Evropská komise studie s názvem Kosovo a naplňování evropské perspektivy. V této studii je řada návrhů, které byly eh, přijaty Evropskou radou v prosinci. Tato studie otevírá nový prostor pro evropskou integraci, především předpokládá uzavření obchodní dohody a liberalizace vízového styku, jakmile budou splněny podmínky. Je to projev ne pouze určité angažovanosti vůči Kosovu, ale také schopnosti rozšířit spolupráci s touto zemí. Na můj návrh eh, zvýšila Evropská unie úroveň ochrany kulturního a náboženského dědictví pravoslavné církve v Kosovu. Je zde také eh, mm, post pro eh, toto náboženské a kulturní dědictví. Je potřeba Eh, řešit problémy prostřednictvím dialogu mezi místními úřady a srbskou ortodoxní církví. Ve svém nedávném projevu eh, na půdě OSN eh, minister Jeremič, minister zahraničních věcí, prohlásil, že přechod srbské ortodoxní církve směrem k umírněnějšímu postoji je patrný. Spolupráce s Evropskou komisí v této oblasti je velice dobrá a jsme nadále ochotni podporovat a eh, aplikovat strategii na základě požadavků komise. Už jsem zmínil uh, také smysl působnosti Evropské unie eh, v severním Kosovu. Jde o zlepšení každodenního života obyvatel v této části země. Pokud se nám podaří eh, všechny tyto trendy, to znamená činnost eh, EULEXu, v toho facilitátora a také prezence Evropské unie, tak se podaří zajistit, aby Evropská unie byla hlavním partnerem pro Kosovo. Evropská unie je nadále jednotná, pokud je o její závazky vůči Kosovu. Chci nadále působit v úzké spolupráci se všemi aktéry a chci eh, rozšiřovat eh, úlohu Evropské unie a také eh, zajistit pozitivní vnímání ze strany obyvatel, pokud je o naše společné úsilí. Nelze pochybovat o tom, že je potřeba, aby na základě Lisabonské smlouvy eh, se nadále rozšiřovala působnost eh, Evropské unie v Kosovu a chci, aby unie byla eh, zastoupena v, Evro- v Kosovu koherentním způsobem. Abychom vybudovali dobré vztahy s vládou v Prištině a aby naše spolupráce doznala nové úrovně. Bude důležité, aby abychom eh, uchovali tu dynamiku reform. Pokud je o následující období, tak eh, za prioritní úlohu budu považovat eh, vytvoření rovnováhy mezi tou transformací naší přítomnosti v Kosovu. Pane předsedo, dámy a pánové, Mezinárodní soudní dvůr velice, zakra, velice brzo předloží svůj, svoje poradní stanovisko. E, není mojí úlohou se k němu vyjadřovat, nicméně jsem přesvědčen, že vydání tohoto stanoviska e, nám umožní e, zajistit lepší spolupráci mezi Srbskem a Kosovem. Myslím si, že Bělehrad a Priština by na základě této možnosti měli přistoupit k řešení praktických věcí, které jsou v jejich společném zájmu. Evropská unie má vynikající pozici k tomu, aby podporovala eh, dialog a zlepšovala podmínky. Je zde řada podnětů a nástrojů, které napomohou oběma stranám rozvíjet eh, dlouhodobé vztahy. Nemyslím si, že to je nerealistický projekt. Jak vlády v Prištině, tak v Bělehradě vyjádřili svoji připravenost spolupracovat. V nedávné době došlo k setkání na vysoké úrovni v Sarajevu, které bylo pečlivě připraveno španělským předsednictvím Evropské unie. A ti z nás, kdo se tohoto setkání účastnili, Eh, si uvědomili, že spolupráce mezi těmito dvěma stranami je možná. Pane předsedo, dovolte, abych na závěr řekl následující. Kosovo postupuje ku předu a eh, budoucnost Kosova a Evropské unie eh, bude stále více provázána. Jsou tady překážky, které samozřejmě budeme muset na své cestě překonávat. Kosovo je velkou výzvou pro Evropskou unii, to je jasné, ale je to také příklad toho, jak ten evropský projekt může dosáhnout úspěchu. Bylo opakovaně zdůrazněno, že Evropská unie považuje Kosovo a celý e, region za oblast, kde je potřeba napnout síly. Diplomatické, ekonomické a technické e, nástroje budou potřeba k zajištění pokroku. A je stejně důležité uvědomit si, že Evropská unie může nabídnout inspiraci jak Kosovu, tak jeho sousedům. Jsou tady velké úkoly. Ovšem na rozdíl od jiných nevyřešených problémů v tomto regionu se dovolím tvrdit, že je zde naprosto jednoznačný, jednoznačně pozitivní ehm, výsledek, který můžeme očekávat. V Kosovu projeví, projevuje Evropská unie, že je schopna inspirovat a e, mnohé nabízet. Vážení členové tohoto výboru, děkuji vám za vaši pozornost a e, pokračujme v našich snahách o dosažení prosperujícího Kosova. Děkuji pěkně. Grazie, doktor Fajt. Děkuji, pane doktore Fejte. A než dám, sprovo, než dám slovo zpravodajce paní Lunáček, tak vám připomínám, že mm, i měli bychom debatovat eh, o návrhu usnesení o evropském integračním procesu Kosova a budeme poté mm, diskutovat detailně o pozměňovacích návrzích, eh, které byly předloženy a o těch, o kterých se již dohodli zpravodajové, zpravodajka se ostatními. Takže máme zde 11 žádostí o slovo a prosím, apeluji na kolegy, abyste hovořili stručně. Slovo má nejprve paní zpravodajka, paní kolegyně Lunáček. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat pana Fejta na výboru a chtěla bych na začátku vám poděkovat za slova uznání, které jste vyjádřil na adresu naší spolupráce v posledních měsících a i já bych chtěla uznat eh, vstřícnost a spolupráci vás a vašeho týmu. Skutečně jste mi hodně pomohli, když jsem navštívila Prištinu a celou zemi. Teď, abych se vrátila k některým tématům. Pane předsedo, já vím, že o usnesení se bude diskutovat poté. Eh, já o tom nebudu hovořit teď. Ale chtěla bych zmínit nicméně některé věci, respektive mám pár otázek na pana Fejta. E, týká se to toho, co právě řekl. Děkuji za to, že jste jasně řekl, že Kosovo, jak jste správně řekl, je nevyhnutelně evropskou zemí. Ale také jste řekl, že to je na nás, abychom přispěli k úspěchu. Zde jste zmínil Eulex a víme, že v posledních měsících došlo k velkému pokroku, především co se týče boje proti korupci a také jste zmínil, že vláda eh, spolupracuje a podporuje tento proces, i když někdy je to pro ně těžké. A teď eh, k tomu mm, mm, Mm, severu. Vy jste řekl, co tam dělá Evropská unie. Já bych chtěla mm, více vědět o úsilí, které vyvíjíte, když hovoříte o té těžké sociálně-ekonomické situaci. Co můžeme udělat my, abychom my jako Evropská unie je tam podpořili, aby se tam zlepšila ekonomická situace? To je to, co lidé pocítí. Pocítí to jako pokrok. A já vím, já jsem navštívila některé ze srbských obcí na jihu, kde je evidentní, že mm, lidé eh, eh, mají pocit, eh, že se něco pro ně děje a že takový pocit jsou náležitosti. To by mělo platit i pro sever. A také ještě jste hovořil o vztahu Eh, se severy, se, severu, tedy se, srb, mezi Srby na severu a Bělehradem. A jak to vidíte do budoucna po um, verdiktu um, soudu? Takže vy jste řekl, že asi bude muset vzniknout zvláštní takový vztah mezi Bělehradem a Srby na severu. A jak my do budoucna uh, Eh, bychom mohli eh, zajistit, přispět k tomu, že nebude docházet k různému zacházení mezi Srby na severu a těmi, kteří žijí jinde, jako na jihu Kosova. To musí zajistit i Priština, ale co my jako Evropská unie bychom mohli s tím udělat? Další věc. Zmínil jste eh, italského velvyslance Čifoniho, který je vlastně zvláštním vyslancem pro sever ano, já myslím, že on tam dělá dobrou práci. Také jste i zmínil eh, eh, eh, řeckého úředníka, který pracuje na otázkách dědictví kulturního. Potom jste i mm, zmínil o tom televizním kanálu v Kosovu a jak vidíte pokrok tam, jak se to vyvíjí. A další aspekt, který se objevil, je vztah s Černou horou ano, tam došlo k určitým pohraničním incidentům, jsou tam spory o hranici a to je něco, co asi by se mělo obezřetně řešit, aby tam nevznikaly další problémy. Hovořil jste o funkci kontroly, kterou by měl hrát parlament vůči vládě. Eh, poněvadž já jsem předtím také působila v Národním parlamentu, tak já eh, eh, jsem hodně jednala i s kolegy z parlamentu z Kosova. I dnes odpoledne s nimi budeme jednat na mm, zasedání. A já se ptám, jak parlament tam kontroluje vládu, třeba co se týče rozpočtu, nejenom jak provádí tu legislativní kontrolu, ale kontrolu vůbec. Další věc, která mě zajímá, Mm, eh, eh, eh, již pan Kruty verdikt byl vynesen vůči němu a on je tedy na svobodě a teď on, takže jak mm, vy vidíte tu situaci v Kosovu teď ohledně této osoby, protože ten jeho případ mm, vzbudil velké emoce a jak to vidíte, jaký, jaký je názor veřejnosti? ještě další věci. To není asi váš úkol, ale ráda bych, kdybyste řekl, že důležitá je otázka uvolnění vizové povinnosti pro občany Kosova. A vím, že také i se o tomto jedná s komisí. Evropská unie by zde mohla také více udělat. Možná byste mohl říct našemu výboru a FETu, Eh, jak to vypadá. Zde mm, náš výbor a parlament vůbec podporuje uvolnění vizové povinnosti. Já si myslím, že je důležité, abychom teď zahájili dialog, abychom nečekali již protože je zde nebezpečí, že mm, občané Kosova eh, potom budou mít pocit, že eh, se s nimi nesachá, nezachází stejně jako s občany Albánie, Bosny, Hercegoviny, protože ti asi již nebudou mít vizovou povinnost eh, na, ke konci roku nebo na začátku příštího roku. Budou mít pocit, že jsou z toho vyloučeni a to je nebezpečné pro ten pokrok a pro ten proces, eh, eh, pro tu důvěru v Evropu a v budoucnost v Evropě. A ještě poslední věc. Eh, svoboda projevu, svoboda médií zde před eh, um, komunálními volbami zde mm, jsme zaslechli určitou kritiku o tom, jak se chová vláda, že ta svoboda médií není, jak by měla být, že někteří novináři byli pod tlakem. Máte také ten pocit? Protože to je základní element funkční demokracie. A to tež platí pro vztah s občanskou společností. Vidíte zde nějaké zlepšení ve vládě? vláda považuje občanskou společnost za důležitého partnera při vyjednávání, zapojuje občanskou společnost a to nejenom ty organizace, které podporují vládu, ale i ty, které ji kritizují. To se také musí zlepšit. Já mám ještě celou řadu poznámek, ale nechci si mm, tady monopolizovat celou dobu, aby mohli i kolegové se vyjádřit, takže tím skončím a děkuji. Děkuji. Kolegové, já bych na vás apeloval, abyste mm, zestručnili příspěvky, protože poté nebude čas na odpovědi. E, určitě e, otázky paní Lunáček byly velice zajímavé a Eh, já bych ale radši, aby ostatní hovořili stručněji. A první je zde kolega Poslt, stínový zpravodaj, kolega Poslt. Eh, eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych panu Hejtovi chtěl nejen poděkovat za vynikající zprávu, ale také za skvělou práci přímo na místě v Kosovu. a stručně eh, by se chtěl eh, vyjádřit k několika eh, bodům z jeho zprávy. On pod, potrhl několik pozitivních elementů a to je podpora posilování demokratického elementu a začlenování srbské komunity a také se zmínil o dvou negativních bodech, to je katastrofální situace Srbů na severu a hm, těžká hospodářská situace. Já bych chtěl eh, ještě se zmínit o dvou bodech, které bych chtěl trošku více rozpracovat ve zprávě paní Lunáčkové. Za prvé, bez pochyby není třeba znovu debatovat o statutu, protože tím se problémy nevyřeší, tím se na nejvíc horší. To je jedna věc. A druhá věc je, ještě méně potřebujeme debatu o plánech rozdělení Kosova, protože to by destabilizovalo demokratické situace, eh, stěžovalo integrace Srbů, zhoršilo by to katastrofální situaci eh, na severu a destabilizovalo by to hospodářství. Tolik tedy moje reakce na jinak velice dobrou zprávu pana Fajta. Mám dvě otázky. Za prvé v souvislosti s vízovým režimem a jeho ulehčením. Co lze dělat, abychom umožnili to, aby albánští nebo kosovští pracovníci z Kosova mohli ve větší míře do Evropy za sezónními pracemi. To by určitě bylo pro ně velkou pomocí. Na jedné straně eh, souhlasím s paní Lomáčkou, že by to bylo Eh, rychle nebo pomohlo by, pomohlo by tomu rychlá liberalizace vízového režimu a také možnost krátkodobých sezónních pracovních poměrů v EU. To je moje první otázka. A druhá otázka se týká EULEXu. To nevidím tak pozitivně jako vy, pane Fajte. Eh, vy jste v Kosovu velice respektovaný, to je slyšet ze všech stran, ale já mám eh, mnoho přátel v Kosovu, také eh, lidé z Kosova, kteří žijí v Německu. Musím říct, že reputace Eulexu drasticky klesá a je to nejenom tedy kvůli situaci na severu a také kvůli dalších případům. Mě by zajímalo, eh, kdybyste se mohl vyjádřit tomu, jak lze posílit reputaci Eulexu v Kosovu. Mm, ono není udržitelné, aby měl Eulex stejně špatnou pozici a pověst jako eh, OSN dříve. Kolega Panceri. Ano, jako druhý je stínový zase socialisty pan kolega Panceri. Děkuji, pane předsedo jenom minutku. A chtěl bych říci, že samozřejmě také my děkujeme našemu hostovi. Myslíme si, že on, stejně jako já, ví, že Kosovo mm, může sehrát svoji roli v Evropské unii, ale e, musí nejprve rychle vyřešit své problémy, jako posilovat instituce, e, musí vytvořit, e, vytvořit právní stát a podporovat obce a i já jsem byl v Kosovu a byl jsem při komunálních volbách a já jsem viděl na vlastní oči, že tam došlo k velkým krokům vpřed a také i e, jsem o tom hovořil s vámi a s kolegou Gifonim. Ale e, i jsou zde určité problémy, nedostatky mm, v Kosovu. A e, Mm, já mm, ještě asi nemůžeme diskutovat o statutu Kosova, ale já vím, že pokud se o tom nebude diskutovat, tak to mm, bude znamenat velké spoždění na té cestě do Evropy. Já bych rád, abyste nám řekl, jak my e, spolu s naší delegací v Kosovu, jak my bychom mohli plnit naši funkci konkrétně i lépe, a to znamená, jak bychom mohli donutit kosovské orgány, aby dělali více a aby splnili cíle, které jsme stanovili. To je rozhodující eh, protože hm, tak bychom mohli i vyloučit určité polemiky, které se týkají budoucnosti Kosova. To je odpovědnost místních orgánů a hm, to musíme jim zdůrazněvat. Děkuji. Děkuji kolegy, kolegovi Pancerimu a další řečník je kolega Weigl. Prosím. Eh, Já bych rovněž rád eh, poděkoval panu Fajtovi za jeho vynikající zprávu a skvělou práci, kterou odvedl v Kosovu. Opravdu je působivé sledovat, jak k problému přistupujete. Vím také, že jste získal sympatie místních obyvatel, což je navýšost důležité v případě takovéto mise. Dovolte dvě stručné otázky. Jak eh, se díváte na eh, práci, kterou odvádí eh, diplomatické zastoupení v Kosovu? Diplomatická zastoupení. Jak, jaký vliv mají na ekonomický a politický život v Kosovu a zda posilují pozitivní postoj obyvatel k Evropské unii a zda vedou k pokroku a dovolte krátkou poznámku. Myslím si, že nastal čas, eh, kdy členské státy EU, které zatím neuznaly Kosovo, aby tak učinili, protože eh, je to samozřejmě problém pro Srbsko a pro ty, kteří jsou v Srbsku ochotní přijmout novou realitu. Děkuji. Další řečník je kolega Ankorakis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že bohužel pan Fejt mě nereprezentuje tam. Proč? Poněvadž dnes hovořil, jako kdybychom nevěděli, že Kosovo má zvláštní statut. My nemůžeme porovnat situaci Kosova s Albánií a s Bosnou Hercegovinou. Mají jiný statut. A mm, tady já jsem udiven, že zástupce Unie to nevzal do úvahy. Ale Dovolte, abych zmínil několik bodů. Konstatujeme, že Evropská unie nadále má negativní postoj vůči Srbům a vlastně jakoby takové vydírání, až bych to nazval. E, pane Fejte, myslíte si, že skutečně e, může se situace v Kosovu stabilizovat e, a Kosovo je a bylo evropskou zemí, to je pravda. Myslíte si, že když jim vnutíme nějaká řešení, že e, dojde ke skutečné stabilizaci? O, o to více, že víte dobře, že v Srbsku existuje čím dál větší opozice vůči rozhodnutí o nezávislosti této zemi a o rozdělení této země. A mm, ta situace, politická situace teď je úplně odlišná než ta, která tam byla před 10-15 lety, takže ten zvláštní statut už nemá důvod. Je zřejmé, že e, ta severní srbská komunita, ta e, pokračuje v těch svých aktivitách, protože zde e, jsou ty evropské fondy a na Balkáně pokud lidé eh, sami eh, se neusmíří, a nebude to z jejich iniciativy, tak to tam neskončí. A závěrem chci zmínit události, velice závažné události, incidenty, ke kterým došlo před určitou dobou v bývalé eh, Jugoslavské republice Makedonie. Velice zneklidňující události. U nás doma se hovořilo o Eh, kosovských silách, které eh, pronikly na území bývalé Jugoslavské republiky Makedonie a to je závažný incident. A samozřejmě je zde i odpovědnost NATO. O tom jste vůbec nehovořil. Kdy NATO opustí Kosovo? Proč tam je pořád ještě? A takže mm, mm, mm, tak to bych se chtěl zeptat. Děkuji. A prosím, já bych rád, abyste teď odpověděl na první kolečko otázek, pokud souhlasíte samozřejmě. Dovolte, abych poděkoval řečníkům za projevy jejich díků za tuto zprávu a za moji práci v Kosovu. Jsme tlačeni časem, pane předsedo, proto se pokusím odpovědět stručně vždycky na určitý soubor otázek, které zde zazněly. Takže první věc, pokud jde o severní část země, tak tam komise rozjela řadu projektů. Co se týká odpovědi na dotaz paní eh, Lunáčkové, jsou to projekty na vybudování infrastruktury a zlepšení socioekonomických podmínek života lidí v severní části země. Také bych rád uvedl, že vláda uvažuje o vytvoření fondu pro přesně stejný účel. Nicméně zůstává zde následující problém. Je potřeba zajistit lepší přístup do severních částí země, abychom mohli zjistit, co obyvatelé potřebují. Nicméně je zde stále určitý odpor. Nechci předjímat výsledky, respektive obsah stanoviska Evropského soudního dvora. Nicméně musíme hledat řešení, která nebudou diskriminovat různé kategorie obyvatel kosovských, Kosova, především Srbů, bez ohledu na to, zda žijí severně od řeky Ibar nebo na jich. Je tady plán eh, na vytvoření rozsáhlé autonomie, která bude jedinečná a která zajistí eh, prosperitu této skupiny obyvatel. Můžeme na tom stavět, ale pouze do určité meze. A, a musíme se eh, vyhnout rizikům, aby tato instituce v severním Kosovu nefungovala. Pokud jde o diplomaty v Kosovu, tak si myslím, že opravdu reagují na eh, objevující se problémy a jsou nápomocni. Myslím si, že se obrátím na některé velvyslance se žádostí o pomoc především v určitých oblastech, eh, kde by eh, se mohli postavit do čela změn na základě svých eh, schopností. Už jsem tady zmínil italského velvyslance, rovněž řecký velvyslanec a, Němec, a, a byl také aktivní a německý velvyslanec vydá zprávu o eh, budování vysílací stanice, která bude vysílat v srbštině. Ve své práci již eh, hodně pokročil a to si myslím je další prvek, eh, který nám pomůže při zajišťování podmínek pro právoplatný život a plnohodnotný život srbské komunity. Jsou tady také další veleslanci, kteří eh, vytvářejí eh, eh, styky s Bělehradem, pokud je o vlastnická práva. Musíme spolupracovat s vládou v Bělehradu, pokud je o přístup do katastru nemovitostí a abychom uspíšili ten proces navracení majetku. Pokud jde o ty eh, pohraniční půdky s eh, Černou horou, tak myslím, že byly opravdu marginální. Nicméně ukazuje to, že je tady nutné dosáhnout schody eh, a dohody mezi vládou v Černé hoře a Kosovu, pokud je o demarkační čáru, vlastně o hranice mezi těmito dvěma státy. Také jsem zmínil eh, relativní slabost eh, kosovského parlamentu, pokud jde o eh, provádění jeho dozoru a uplatňování svých povinností. Budeme hovořit se zástupci tohoto parlamentu dnes odpoledne, takže budeme mít možnost se jich na to zeptat. Nicméně dovolím si říct, že tady ještě prostor pro práci. Čím více tento parlament eh, bude výkonnější eh, v provádění své dohledové činnosti, tak eh, tím větší bude spolupráce a přibližování se k mezinárodnímu společenství. Je to především parlament, který eh, eh, se eh, musí angažovat. Ten případ Albina Kurtyho je podle mého názoru čistě právní záležitostí. Albin Kurty se chtěl účastnit politického procesu a to je samozřejmě respektive procesu rozvíjení politického života a to je určitě dobré. Pokud jde o liberalizaci vízového režimu, tak eh, to mají na starosti komisaři Fiole a Malmström, kteří nedávno zaslali dopis eh, premiérovi eh, Kosova, v němž mu připomněli, jaké panují priority na jeho straně při jeho snahách dosáhnout liberalizace vízového režimu. Nejde o biometrické pasy, je to především o to, aby byly podniknuty kroky, pokud je o readmisi a reintegraci. Myslím si, že kosovské úřady na tom pracují velice intenzivně. Samozřejmě je také důležité, aby obyvatelé Kosova eh, neměli pocit diskriminace nebo nerovného zacházení či odlišného zacházení ve srovnání s ostatními občany západní Balkánu. Je však také důležité, aby technické eh, požadavky byly splněny tak, jak je požadováno a právě proto bych vám teď nyní nerad dával žádnou nějakou přesnou odpověď eh, ohledně toho, kdy dialog o liberalizaci vízového režimu bude zahájen. Pokud jde o EULEX, já bych chtěl, abychom tady rozlišovali ty nedávné stopy, které podnikl EULEX proti organizovanému zločinu a korupci, eh, posílili eh, morálku a motivaci eh, členů této mise. Posílili také důvěryhodnost této mise a Evropské unie jako takové. Nicméně záleží na tom, abychom se dostali dále. A aby byly podávány žaloby, pokud jsou tedy oprávněné. Myslím si, že státní zástupci odvádějí dobrou práci. Eh, po zahájení této mise se jeho členové věnovali eh, těm nevyřešeným případům, které na ně byly předány ze strany eh, UNMIKu a v následujících letech můžeme očekávat konkrétnější výsledky. Já tento vývoj vítám. Myslím si, že přišel v pravou chvíli. Nyní je totiž období, kdy ty instituce již absorbovaly ten šok z toho návalu práce Eh, související eh, s bojem proti korupci i na těch vysokých místech. Již příští rok se budou konat parlamentní volby a právě proto by bylo velice vhodné, aby práce Eulexu proti korupci na vysoké úrovni eh, byla dokončena včas. Je tady ještě devět žádostí o slovo. Omlouvám se, že zklamu ty, kteří položili i jiné otázky. A dovolte, abych eh, si nyní vyslechl další. Děkuji pěkně. Děkuji. Kolega Danžan, který umí hovořit velice stručně, teď dostane slovo a poté Taler, Arlaky a Lokpiller. Prosím kolego Danžáne. Děkuji, pane předsedo, pane zvláštní zástupče. Děkuji za prezentaci. a mm, víceméně souhlasím se vším, co jste řekl a především souhlasím s tím, že je třeba zracionalizovat naše působení v Kosovu. Já nedávno jsem tam již byl po 69, 69. za 10 let a, jak řekli kolega Poslet, Eh, zde ta eh, hrozba, že nás tam považují za nový UNMIK, tak eh, to by nebylo dobré pro naše působení. Proto musíme zracionalizovat naše činnost tam, abychom byli skutečně efektivní a viditelní, zviditelnili se pro všechny Kosovary. Jenom takovou Euh, eh, tedy eh, samozřejmě Kosovo to je velká výzva pro celý Balkán a především pro nás, protože my eh, máme tam určitou odpovědnost přes EULEX a my vítáme tam ten boj proti organizovanému zločinu a korupci a jenom jsem vás chtěl upozornit na to, že odpověď, kterou my musíme tam dát, musí být důvěryhodná a velice solidní, rigorózní. A pokud ale to bude nějak jaksi zastíněno takovými spekulacemi, ale to, že média spekulují, to je dobré, ale spekuluje se o tom, že mm, e, e, mm, ty, e, to vyšetřování, že povede k určitým politickým důsledkům, to by mohlo poškodit důvěryhodnost našeho konání tam. A myslím si, že by bylo tedy vhodné, abychom nechali prokurátory, státní zástupce, ať e, pracují a e, velice brzy dojde k obvinění, k ob, budou podány obžaloby a já mm, si myslím, že tím lépe, ať justice, soudnictví a prokuratura pracují e, seriózně a v klidu tak, jak mají. Takové klima by tam mělo panovat. Děkuji, pan kolega Taler. Děkuji, pane předsedo. za Já bych rád poblahopřoval panu Fejtovi za odvedenou práci v Kosovu. Bylo to prakticky bezvýchodná mise, nicméně podařilo se. Kosovo to byl skutečně obrovský problém. To Kosovo de facto stalo na začátku rozpadu bývalé Jugoslávie. A za pár let se podařilo proměnit toto území, eh, tedy očistit ho od eh, násilí a zločinu. Tady blahopřeji. Nicméně chci poukázat eh, na souvislosti s liberalizací vízového režimu. Tu musíme provést. V posledních dvou letech se ukázalo, že v případě Srbska, Makedonie a Černé hory tento proces výrazně přispěl k pokroku v těchto zemích v mnoha oblastech, poněvadž liberalizace vízového režimu ukázala, že pokud některá země má před sebou jasná objektivní kritéria a reformy, které je třeba naplňovat, tak to pomáhá. A v Kosovu eh, to také může pomoci a bylo by to dobré pro kosovské občany. Eh, já bych rád věděl, jestli s tím souhlasíte. A myslím si, že pokud ano, <clears throat> pak v komisi a v radě bychom měli navrhovat, aby Něco podobného se plnilo a zavádělo, tak jak to bylo v Srbsku a v Černé hoře a v Makedonii. Já tedy věřím, že to by zlepšilo eh, situaci ve státní správě v Kosovu a samozřejmě by to také zlepšilo život eh, lidí v zemi. Druhý bod, který bych chtěl zmínit, je zdůraznění významu kulturní a náboženského dědictví. Dosud to, co bylo vykonáno, je pozitivní, ale z hlediska psychologického je velice důležité. Eh, je to důležité a mm, ovlivňuje to vztahy mezi Srby a eh, Kosovci, tedy na obou stranách hranice. Děkuji. A nyní má slovo kolega Arlaky, prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Pane Fejte, já jsem velice rád za ty dobré zprávy ohledně Kosova, které jste nám sdělil, ale nejsem vůbec přesvědčen o tom, že tyto dobré zvěsti jsou dostatečné k tomu, abychom viděli budoucnost Kosova jakožto země, která je plně integrována do EU. Já tady vidím základní nedostatky a dlouhodobé problémy Kosova. A nevidím tady žádnou jasnou strategii, jak to řešit. A to je právě vaše zodpovědnost a zodpovědnost EU. Myslím si, že je velice naivní domnívat se, že bez té strategie něco dosáhneme organizovaný zločin, praní špinavých peněz, eh, korupce a pašování drog v Kosovu jsou stále na denním pořádku v Kosovu a jsou používány stále sofistikovanější metody. Není nic vidět eh, a eh, zločinci jsou Um, těmi hlavními aktéry, kteří však nejsou vidět. Myslím si, že musíme změnit uh, přístup ke Kosovu, jinak ničeho nedosáhneme. Já si myslím, že uh, mise EULEX musí uh, změnit svoji strategii a jiným způsobem řešit problémy. A to by právě mělo být tím hlavním eh, elementem nové strategie. Jinak bude Kosovo představovat velké, velkou hrozbu pro Evropskou unii. Děkuji. Kolega Lockbiller, prego. Kolega, kolegyně Logbírová, děkuji pane předsedo a děkuji pane Fajte za, ten, za tu detailní zprávu. Vy jste popsal eh, pokrok, ale i tu obtížnou ekonomickou situaci a moje otázka se Eh, týká postavení Romů a především těch, eh, kteří eh, utekli z Kosova a nyní jsou nuceně vraceni. Já jsem navštívila Kosovo a mohla jsem se přesvědčit o tom, že většina dětí těchto násilně navrácených Romů nemají možnost chodit do školy Není tam žádná povinná školní docházka pro ně. Žijí v katastrofálních podmínkách a pokud jde o tu katastrofální ekonomickou situaci, kterou jste popsal, tak eh, to mohu potvrdit. A členské státy EU se v této situaci nyní rozhodly eh, vrátit eh, tyto roby, kteří odešli z Kosova, z Německa jich bylo vráceno 14 tisíc. Já se domnívám, že pokud je o tuto eh, pokud je o tuto skupinu obyvatelstva, tak je příliš předčasné je posílat zpátky do Kosova. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kolega Kukan a další kolega Munik. Munis, kolega Munis. Děkuji, pane předsedo. Zpráva pana Fejta eh, byla eh, velice rozsáhlá, takže a mám jenom jednu otázku, která se týká korupce. V mnohých zemích, včetně Kosova, je to opravdu nejpalčivější problém, ale v případě Kosova si myslím, že pokud bychom chtěli dosáhnout skutečného pokroku v řešení tohoto problému, pak eh, příspěvek, který by mohli eh, přinést všichni významní hráči v Kosovu, eh, by měl být ale jednotný, prostě měl by táhnout za, jednou, za jeden provaz, abychom se vyhnuli zneužití různých přístupů. Já si myslím, že eh, všem skutečná situace v této oblasti zdaleka není ideální. Jestli k tomu můžete něco říci, prosím. Kolega Muniz? Kolega Muniz, kolegyně Muniz. Děkuji, pane předsedo. E, já myslím, že bychom neměli diskutovat o uznání Kosova nebo jeho neuznání, ale je třeba se podívat na realitu, jaké jsou charakteristiky Kosova, to znamená nezávislost a vnější pomoc a to, že Kosovo nekontroluje celé území a mm, Kosovo není součástí jiného státu a mm, tedy splňuje podmínky pro nezávislý stát. A zde my jako Evropská unie my nemůžeme zapomínat na toto realitu. Evropská perspektiva pro celý region, nejenom pro Kosovo, tak to e, musí být založeno na dobrých sousedských vztazích a my doufáme, že i, e, e, že i to, to rozhodnutí Mezinárodního soudního tribunálu bude to potvrdí. A dále Eh, pardon, Mezinárodní soudní eh, dvůr tedy vynese eh, rozhodnutí, svůj rozsudek a v podstatě to bude pouze, to bude jediný tedy legální nástroj, který se bude týkat statutu Kosova. Děkuji a prosím o stručnou reakci na toto kolečko. I agree fully with... Já plně souhlasím s panem Danžánem že bychom neměli politicky zasahovat eh, do boje proti organizovanému zločinu a korupci. Já jsem eh, se vyjádřil už eh, k některým možným politickým dopadům a řekl jsem, že v demokracii, jestliže minister nebo vysoce postavený politik, který má státní funkci eh, je podezřelý se, eh, se zapojení do organizovaného nebo závažného zločinu. A tady máme tady jeden případ a ten dotyčný je mm, momentálně eh, postaven mimo výkon své funkce. Pokud ovšem ho osvobodí soud, pak samozřejmě má možnost se vrátit do politického života. Ale já si myslím, že to je věc, která patří eh, k našim hodnotám. To jsem chtěl sdělit, vysvětlit. Také jsem si všiml, a možná, že o tom hovoří pan Danžan, že kosovské úřady se dopustili určitých výroků, které nejsou zcela v souladu s principy, eh, které jsou pro nás důležité v našich zemích. To znamená to, tu dělbu pravomocí. A skutečně eh, není eh, žádoucí, aby vládní úředníci nebo vládní politici se vyjadřovali k rozhodnutí justičních orgánů ale skutečně je třeba zabránit politickému zasahování. Eh, k liberalizaci víz eh, nemohu říci v podstatě nic k tomu, co řekl pan Thaler. Já bych nerad eh, naše jakékoliv výroky, které by vypadaly, jako že se snažím zasahovat do odpovědnosti komise. Pan Lači, my už jsme se setkali v eh, vaši eh, funkci v souvislosti s bojem proti organizovanému zločinu a korupci. Já myslím, že tady došlo k určitým změnám eh, v tom sice dlouhém, ale možná nebo doufám ne příliš dlouhém procesu Eulexu v boji proti těmto jevům. Jejich fungování má určitou e, strategii. Možná, že ta strategie není zcela dobře chápána, ale my skutečně máme časový horizont, ve kterém EULEX má splnit svůj mandát, dále e, Kosovo má své ambice postupovat vpřed e, směrem k Evropské unii a to všechno je třeba dát do souvislosti a musíme si počínat ve vodném pořadí, tak aby to bylo konzistentní. A já myslím, že začátek fungování EULEXu to je velice vítaná věc a také povzbudivá. Já myslím, že bychom neměli příliš dramatizovat eh, situaci v Kosovu ve srovnání s tím, co se děje jinde a máte naprostou pravdu v tom, že máme pořád ještě mm, nevyřízené věci, kterými se musíme zabývat, skryté problémy. Nicméně já věřím, že profesionalita a odhodlání Eulexu a členům této, členů této mise a současně odhodlání místní vlády spolupracovat s Eulexem v boji proti tomuto zlu tak já si myslím, že vláda ví docela dobře, že pokud nepodnikne příslušné kroky, zastaví se pokrok. A v této souvislosti my jsme rádi, že Evropská unie zesiluje ten účinek. Pokud se týče situace Romů, já určitě nechci komentovat rozhodnutí členských zemí, pokud se týče návratu Romů zpět do Kosova. Situace romské komunity zde zůstává dosud nepříliš dobrá a v mnohé, mnohých aspektech také nepřijatelná. My ovšem spolu s komisí na tom pracujeme. Máme významný relokační projekt, který by měl přestěhovat Romy z těch olovem kontaminovaných táborů a oblastí. Panu Kukanovi bych řekl, že v Evropské unii převládá zhoda a konsistentnost potřeby dalších kroků v boji proti korupci. Děkuji vám. Děkuji a čtyři kolegové. Šleflin. Owit, Nikolaj, Gomes. prego. A e, prosím, velice stručně, to jsou tedy poslední čtyři kolegové. Moment. Intanto prego, prego di... A e, prosím, kolega Šlefink jako první. Il proprio intervento. Můžete začít. Prego. Thank you. Um, thank you. Děkuji, mám dvě otázky. Víme, že e, e, Kosovo prošlo demokratickou explozí a to také souvisí s vysokou nezaměstnaností. Jaké jsou současné trendy v oblasti demografie? A druhá otázka, jaký podíl Kosovanů žije v diasporách a jaké mají v vztahy ke své domovině? Kolega Howitt. Děkuji. Děkuji, pane Fejte, za vaši přítomnost. Myslím, že jste odvedl jednu z nejdůležitějších prací. Mám tři otázky. Už jste reagoval na ty akce, které se týkají života v Srbu v Kosovu. Do jaké míry um, bude ten, byl ten plán uh, realizován? Také bych se rád zeptal eh, toho na ten posudek Mezinárodního soudního dvora. Eh, jaký vztah má eh, kosovská vláda k tomuto stanovisku? A pokud je o Evolex, podíváme-li se naspět, tak jak byste posoudil tu skutečnost předání té práce ze strany UNMIKu na Eulex? Děkuji. Nikolaj. Kolegyně Nikolaj, kolega Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem tak eh, optimistická jako vy, protože já si myslím, že jsme uh, uh, nehovořili příliš o těch selháních. Pokud je o reformu soudnictví, tak bych ráda věděla především to, zda jsou Srbové zastoupeni, respektive zda participují e, na této reformě. A druhá otázka se týká pravoslavné církve. E, během války byla zničena řada kostelů. Nyní mají Srbové možnost e, vykonávat mše v těchto kostelech. A jaká je tady současná situace? Děkuji, prosím, kolegy. Kyně Gomeš. Ano, já vás opět ráda vidím, pane Fejte. A mm, mám otázku. Co si myslíte o skutečnosti, že na jedné straně vy máte váš mandát, potom je zde mandát Eulexu e, a součástí mandátu je boj proti korupci organizovanému zločinu? A bojovat za reformy, které z toho vyplývají, to znamená reformovat státní zprávu, ale nemáte mandát řešit otázku ekonomického rozvoje Kosova, což je jediný způsob, jak vlastně nastolit takovou alternativu organizovanému zločinu a mm, jak vytvořit tedy eh, eko, formální ekonomiku, která eh, bude bojovat proti té neformální. A mm, kdo to má na starosti? Kdo má na starosti takovouto strategii a vidíte nějaké zlepšení tam? Například, mm, myslíte si, že Kosovo eh, by mohlo být eh, třeba dodavatelem energii do sousedních zemí? Dělá se něco s tímto? Změnit tedy eh, realitu. A dělá se něco se zemědělstvím a dalšími možnostmi, potenciálem ekonomického rozvoje? Kdo se o to má starat? Ano, takže dvě ještě další otázky, ale jenom 30 vteřin. Kolega Preda a kolega Kačin. Já jsem požádal o slovo rovnou na začátku. To není nic teď, že až na poslední chvíli. No dobře, stává se to. Děkuji. Já nejprve si myslím, že statut eh, provincie. To je něco, o čem se opět bude diskutovat po vydání eh, Eh, stanoviska Hákským soudním eh, dvorem a já zde mm, mm, jsem i si přečetl eh, prohlášení zvláštního zástupce a mm, ten je velice optimistický a to je, že snad to uklidní i Bělehrad a že to poskytne určitou podporu Kosovu. Já si vůbec nemyslím, že takové rozhodnutí nebo stanovisko soudu bude mít tyto dva dopady, efekty. Ne, asi je spíš pravděpodobnější, že to spíše vnese více nestability. To byla moje připomínka a chtěl bych vědět, jak, nebo zdali mm, to vaše prohlášení o multietnické demokracii, zdali to eh, nějak prosperuje, rozvíjí se to a e, protože my zde vidíme, že Srbové na, sevo, na severu e, e, jsou trochu na okraji a především stav menšin tam vůbec není uspokojivý. Děkuji, děkuji. A nyní má slovo pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. vám za Já chci, pane Fejte, vám poděkovat za práci, kterou tam za nás děláte a děkuji za ty úspěchy mm. Eh, kterých dosahujete. A vrátil bych se k otázce eh, eh, rozdělení těch Srbů v Kosovu, tedy těch na severu a těch, kteří žijí v enklávách. To se netýká pouze Srbů, ale jiných menšinů, menšin, a, protože ty diskriminace se týkají všech ostatních menšin. A já si myslím, že teď v tomto okamžiku je důležitější mm, prosazovat dialog mezi Mitrovicou a Prištinou a ne mezi Prištinou a Bělehradem tolik. Dialog eh, v rámci Kosova, ten je klíčovým dialogem. My všichni potřebujeme přijmout opatření pro posílení vzájemné důvěry. Na jedné straně, pane Fejte, si myslím, že je třeba eh, zajistit eh, další finanční zdroje, tak abychom mohli eh, zafinancovat konkrétní projekty a programy v těch nově zvolených obcích, samozprávných celcích. A když lidé tedy teď hm, budou mít vlastní místní samozprávy, tak by také měli mít možnost provádět konkrétní projekty. Druhá otázka je také zásadní, a to jak překonávat jazykové bariéry. Váš úřad financuje nějak jazykové vzdělávání většinové populace nebo menšinové populace? Financujete programy zaměřené na výuku albánštiny u Srbů nebo naopak srbštiny u té většinové albánské populace? Děkuji za odpověď. Ano, řada otázek, tak rychle bleskové odpovědi potřebujeme teď. Bleskové a, e, e, nebo nebo odpovědi, které by reagovaly na aktuální situaci. Takže e, pokud jde o demografický vývoj, tak příští rok bude provedeno sčítání lidu, které bude spolufinancovat komise a Eurostat bude záležet velice na tom, aby došlo k tomuto sčítání lidu i v severní části země. Pokud jde o vztahy mezi dias, těmi, kdo žijí v diasporách a, eh, lid, eh, a um, tady uh, domovským státem těchto lidí je velice důležitý. Já si myslím, že ta diaspora především ve Spojených státech bude vyzvána k tomu, aby investovala do Kosova. Já si myslím, že že ten projekt byl eh, realizován z 80 až 85 Nicméně je zde ještě třeba podniknout další kroky k integraci eh, Srbů v severní části země. Vzhledem k tomu, že e, se všichni shodneme na tom, že e, separace těchto lidí by určitě nebyla mm, některak prospěšná pro, naši, pro pokrok, kterého chceme dosáhnout. Nikdo nechce otevírat otázky statutu a e, také se nikdo nechce bavit o rozdělení země. Pokud jde o tu práci, kterou eh, předal Unik eh, Eulexu, byla obsáhlá, ale Eulex se s tímto náporem vypořádal. Dbáme na to, aby Srbové měli eh, možnost účastnit se reformy soudnictví, Vyzýváme kvalifikované státní zástupce a soudce srbského původu, aby kandidovali na eh, posty v nej, na nejvyšším soudu a v, na ústavním soudu. Nový systém soudnictví bude realizován od roku 2013. Srbská takto Srbové mají možnost chodit do kostela i v Prištině a je to nový krok po té dlouhé době, kdy eh, kostely byly zavřeny. Já působím také v oblasti eh, ekonomiky, snažím se na pomoci eh, kosovským orgánům vypracovat dlouhodobou strategii a také eh, je přesvědčený o potřebě fiskální disciplíny. Vzhledem eh, k realizaci toho plánu, jak toho plánu Atisai, eh, musím říct, že je tady program Mezinárodního měnového fondu, a Evropské komise, který se bude týkat eh, otázek, kterou zmínila paní Gomezová, jako jsou dodávky energie a tak dále. Nevidím žádný rozpor mezi svým cílem vytvořit multietnický demokratický systém v Kosovu a přístupu k severní části země. Srbové by měli mít autonomní práva, ať už žijí kdekoliv v Kosovu, a měli by mít možnost eh, zachovat si tradiční způsob života a požívat podpory z Bělehradu. Ovšem za podmínek eh, transparentnosti nemělo by dokázat k podrývání činnosti centrálních institucí v Kosovu. Na závěr bych rád řekl, že souhlasím s tím, že bychom měli rozvíjet dialog v rámci Kosovu. Ehm, ehm, máme konferenci o rozdělených e, městech, musíme podporovat dialog mezi Prištěnou a Mitrovicí. E, nyní jsme uprostřed e, revize rozpočtu a chceme, abych, chceme zajistit eh, dostatek prostředků pro všechny územně správní celky. Eh, neposkytujeme eh, žádné jazykové kurzy, ale je tady určitý trend, který se týká osnov na druhém stupni základních škol a vlastně v, v rámci sekundárního vzdělávání, pokud je o výuku jazyků. Děkuji a eh, také máme zde teď paní zpravodajku, paní Lunáček a eh, připomínám, že s panem Fejtem se bude odpoledne konat meziparlamentní eh, zasedání, takže budete moci hovořit o tématu ještě více detailněji potom odpoledne. Děkuji ještě jednou. Dobře, budeme pokračovat s bodem 5 a to je právě návrh usnesení o procesu evropské integrace Kosova. A zde my máme návrh paní zpravodajky, k čemuž jsme dostali 168 eh, pozměňovacích návrhů a zde paní zpravodajka předložila tři kompromisní eh, návrhy, které budou předmětem naší diskuze a již jsme i vedli diskuzi na toto téma, takže bych rád, abychom se omezili časově a abychom se omezili tedy na 20 minut. 20 minut máme na jednání o těchto pozměňovacích návrzích. Paní Lunáček, prosím, máte slovo. Um... Děkuji, pane předsedo. Já bych z časových důvodů se chtěla omezit skutečně pouze na kompromisní návrhy a několik málo dalších bodů. Eh, vy už máte k dispozici návrh hlasovacích doporučení. Za prvé, eh, téma Kosovo, a to jsme právě zažili v debatě, eh, vzhledem ke Kosovu se různíme v názoru na to, zda Kosovo je nezávislým státem nebo ne a tento rozdíl názoru se projeví také v hlasování. Protože tady e, nelze kompromis. E, buď tedy je to nezávislý stát, e, což si myslím zastává většina, a nebo není, což si myslí menšina. Čili tady skutečně žádný kompromis nemohu navrhnout. Jinak jsem se ovšem pokusila zapracovat pozměňovací návrhy všech kolegů, Eh, i těch, kteří neuznávají nezávislost Kosova. Prostě ty, které ještě jsem byla schopna zapracovat. Například je tady kompromis eh, pozměňovací návrhu 51, eh, tedy 91, 92 a dalších. Tam šlo vlastně o to, aby státoprávní mise fungovala na celém území Kosova, aby komise a její práce byla viditelnější, zejména eh, vůči srbskému obyvatelstvu na severu a prostě toto vzít v úvahu. To jsem se pokusila zapracovat. Podobně v kompromisu 2, to je 97 eh, až 105, tam jde o spolupráci Eulexu s občanskou společností v Kosovu. Toto jsem se pokusil zvýraznit. A kompromis 3, tady také jsem eh, se pokusila navrhnout kompromisní text, který kolegyni Dan Bredu, Vašesku a dalším eh, bude vyhovovat. Já doufám, že se mi to povedlo a já myslím, že budou schopni hlasovat kladně. Ještě možná pár bodů eh, k návrhům kolegy Poslta, kde šlo o domácí násilí, násilí v rodině. Tady jsme z toho udělali eh, samostatný odstavec, nenechali jsme to prostě jako součást něčeho jiného. Pokusila jsem se de facto to oddělit od jiných aspektů v tom původním odstavci. Já doufám, že to takto bude pro pana poslata přijatelné. A ještě tedy k návrhu kolegy Svobody číslo 66. Tady ještě probíhá jednání, snažíme se dosáhnout eh, jakési shody na formulaci o reakci na výnos Evropského soudního dvora. E, budeme ještě dnes dopoledne na tom pracovat. E, teď ještě jedna drobná e, poznámka k 78. Je tam mezi autory uvedeno také mé jméno. To, to je docela taková zábavná chyba, ke které jste došlo a já bych prosila, aby to mé jméno zmizelo, eh, poněvadž já tady skutečně nesouhlasím s kolegy právě v tomto bodu. Ano, může se to stát, ale prosím, aby to bylo opraveno potom v definitivní verze. Já doufám, že eh, s kolegy s nimiž jsem jednala, se shodneme, že dáme dohromady velkou většinu a já myslím, že jako politici bychom toho měli být schopni a děkuji vám všem za kvalitní spolupráci. Děkuji vám, paní kolegyně Lunáčková. A tak já nyní dám slovo panu poslatovi. Pane předsedo, také já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Lunaček za vynikající práce a za skvělou spolupráci a také za spolupráci se stínovými zpravodaj z jiných frakcí. Kolegyně Lunáčková už eh, to řekla, že máme dvě skupiny u pozměňovacích návrhů. Ty jedny jsou takové běžné, eh, frakce budou tu pro, tu proti a ta další skupina eh, ta se týká statutu Kosova a tady panuje rozdělení napříč všemi stranami. Já si myslím, že je zde většina která se domnívá, že otázka statutu už je vyřešena. 22 zemí Evropské unie Kosovo uznalo jako nezávislý stát a navázali s nimi diplomatické vztahy. Pět států to neučinilo. A těch 22 států, které uznávají Kosovo, tak učinili, a to chci zdůraznit, na výzvu Evropského parlamentu. Evropský parlament v posledních pěti letech opakovaně tříčtvrtinovou většinou vyzýval členské země, aby uznali Kosovo a jeho nezávislost. To odpovídalo názoru třem čtvrtinám parlamentu ve více než jedné eh, legislativní periodě. Proto si myslím, že také Eh, zpráva pana Fahita by byla problematická, jeho celá mysl byla problematická, kdybychom znovu otvírali otázku statutu z eh, Kosova. Nicméně musíme brát ohled na kolegy i jejich členské země. Kosovo buď to neuznali, nebo dosud se k tomu nedostali, neboť eh, chtěli vyčkat rozsudku Evropského soudního dvora. Ale já si myslím, že tento rozsudek eh, bude spíše mít význam do budoucna, pokud se týče eh, napětí mezi eh, teritoriální integritou a právem na sebeurčení. Já si myslím, že tento soudní výrok nemůže zvrátit dějiny za několik posledních let. A jak by to vůbec bylo možné? Rozdělení Kosova by znamenalo dělení všech dalších sousedních zemí a naopak eh, připojení Kosova k Srbsku to by vedlo k válce. Ani Srbové si to nepřejí. Eh, Srbové, pokud s nimi hovoříte, tak eh, velice dobře vědí, že Kosovo nikdy nebude součástí Srbska a neexistují ani žádné plány. Čili měli bychom upustit od těchto hříček a měli bychom zcela otevřeně a jasně říci, že jsou zde kolegové, eh, kteří zaujímají jinou pozici, její pozměňovací návrhy jsou přijatelné, tedy pro ty, co jsou přijatelné, tak hlasují pro, jiní budou hlasovat proti. A neměli bychom tady ve výboru tomu věnovat zbytečně čas, protože já musím říct, že v této otázce, jak řekla paní kolegyně, opravdu může být člověk buď pro nebo proti, ale není tady možnost kompromisu. Takže Měli bychom se soustředovat na věcné návrhy a o těch ostatních to prostě prohlasujme a hotovo. Bene, per i socialisti kolega Thaler e poi il kolega... Děkuji, pan uh, Taje a potom pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, rád bych také poděkoval paní zpravodajce. Eh, byla to také neuvěřitelná mise a proto si eh, zaslouží náš obdiv. Rád bych zmínil jednu věc. Někteří poslanci dostali dopis od srbské vlády a v tomto dopise jsme vyzváni k tomu, jak reagovat eh, s ohledem na kosovskou rezoluci. Já si myslím, že tento dopis je velice důležitý, ale zároveň ukazuje, do jaké míry eh, bude pro Srbsko důležité to, co pan posl právě uvedl. Tedy to, že Srbsko eh, spojuje s tou problematikou statutu určité otázky. Jde o ochranu eh, náboženského kulturního dědictví, ochranu eh, lidských práv, vlastnických práv, návrat eh, lidí, kteří museli nás, nuceně opustit zemi. Já si myslím, jakmile budeme mít eh, stanovisko Mezinárodního soudního dvora, tak budeme moci eh, řešit ty otázky, které jsou důležité pro kvalitu života Kosovanů a eh, bude záležet na pragmatickém přístupu srbské vlády. Jde totiž o Srby, kteří, jsou, kteří se považují za Srby a žijí v Kosovu. Děkuji. Dobře, Preda a potom pan Ceristínový zpravodaj doar pentru a spune că am introdus un număr uh, de amendamente care... Já uh, předložím několik pozměňovacích návrhů s cílem uh, nahradit ty výrazy, které z Kosova dělají něco více než je provincie. A také mám pozměňovací návrhy týkající se Kosovanů, jakožto tedy Eh, obyvatel a ne občanů státu, protože hm, musíme zde respektovat i menšiny, menšinovou pozici a eh, některých členských států, které neuznávají Kosovo, pro ně to pouze provincie. Pan Panzeri, děk... ano, děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní kolegyně Lunáček za vynikající práci bych jí chtěl poděkovat, i když vím, že to vůbec není jednoduché z důvodů, které všichni známe. Myslím si, že ty kompromisy eh, k usnesení mm, se jeví jako přijatelné. Je to usnesení, které bere do úvahy stávající realitu, a bez toho, aniž by se tam diskutovalo o statutu, aniž by příliš se tlačilo na ty různé myšlenky týkající se statutu a e, zároveň e, se tam hovoří o tom, že je nezbytné posilovat e, instituce v Kosovu, aby se řešily stávající problémy a to je větší integrace etnických komunit, boj proti Eh, trestné činnosti, eh, bezpečnost a demokratizační procesy v Kosovu a to eh, všechno v rámci spolupráce v daném regionu a ta spolupráce musí respektovat různé subjekty zde mm, mm, mm, samozřejmě zde máme různé názory, které asi těžko bychom sladili, které se týkají třeba statutu, mm, takže mm, proto si myslím, že ona udělala dobrou práci. Děkuji, paní zpravodajka. Lunáček má nějaké vyjádření k této části? Saying thank you, that's ne, to je všechno, děkuji. Dobře, já děkuji paní kolegyni Lunáček a přejdeme k dalšímu bodu programu. Připomínám, že zítra se bude hlasovat o tomto tématu. A bod 6, návrh usnesení o žádosti Islandu o vstup do Evropské unie. Zde jde o druhý, eh, druhou výměnu názoru o návrhu usnesení. Dnešní eh, diskuse v podstatě je před pár dny pardon, je tedy se, se koná tedy v době aktuální, kdy eh, bylo tedy rozhodnuto o přistoupení Islandu, takže já zde bych rád dal slovo panu Predovi, eh, který je zpravodajem. Dostali jsme 55 pozměňovacích návrhů k návrhu usnesení a zpravodaj ve spolupráci s kolegy z různých politických klubů předložil celou řadu kompromisních pozměňovacích návrhů. Já bych tedy rád vyzval pana Predu, aby předložil kompromisní návrhy a případně se vyjádřil k diskuzi a k závěrům Evropské rady z minulého týdne. E, e, pan, e, pane Panceri, něco k programu? Technická poznámka? Ne? Dobře, takže slovo především dáme panu kolegovi Predovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, máme zde 55 pozměňovacích návrhů, které předložili kolegové, jak jste zmínil. A musím vám říci, že jsem velice spokojen s průběhem spolupráce se stínovými zpravodaji z dalších klubů, protože na základě těch 55 pozměňovacích návrhů se nám podařilo z toho dostat eh, takových eh, vlastně 8 kompromisů. Zde jde o kompromisy, které se týkají zásadních otázek a eh, týkají se tedy především justice, to je jedna skupina, a zde již nebudu citovat jejich původ. Pane kolego Predo, Prosím, eh, přibližte se k mikrofonu. Ano, abych ho, aby bylo lépe slyšet v kabinách. A určitě. Takže první kompromis eh, mm, se týká eh, justice, soudnictví. Zde mm, mm, my jsme se zde dotkli několika otázek spojených se jmenováním soudců, a státních zástupců a i jsme se dotkli otázek těch nejvyšších soudních instancí. Druhý kompromis se týká velice citlivého problému, což je tedy EFTA Surveillance Authority, ta ESA. A to teď v tom kontextu eh, mm, mm, Island, té role, kterou hraje na trhu Island. A poté jsme se zabývali bilaterálními vztahy, e, e, tedy vztahy s nizozemskou vládou, s britskou vládou a především jsme e, se dotkli otázek takzvaného ISEFu. A čtvrtý kompromis, ten se týká, tedy té pojišťovny, pardon, LifeSafe, a čtvrtý kompromis, ten se týká toho, jak Islandac splňuje evropské požadavky. Pátý eh, kompromis se týká specifických eh, charakteristik Islandu, pokud je o životní prostředí a přírodu. Šestý kompromis se týká přímo eh, mořských nebo námořních zdrojů této země. To znamená, že jak EU, tak Island musí e, se chovat konstruktivně při vyjednávání o rybolovu. Sedmý a osmý kompromis se týká veřejné diskuze o přistoupení a zde bych chtěl něco trochu zdůraznit. Mně se zdá, že otázka e, toho, jak se komunikuje o Evropě, Eh, to je věc velice důležitá proto, aby řádně proběhl proces přibližování této země eh, k naší unii. Také, a tím končím, máme zde čtyři ústní pozměňovací návrhy. Jeden se týká, nebo to předložili zelení, a druhý ústní pozměňovací návrh eh, předložil kolega Šaké a týká se to eh, té eh, iniciativy islandské. A eh, já ještě jsem předložil další ústní pozměňovací návrh, protože Evropská rada vyzvala Island, aby začal vyjednávat. A ještě závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci kolegům na přípravě těchto kompromisů. Děkuji. Výborně, děkujeme. A první vystoupí kolegyně Omen Reuten za Lidovce. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala panu Predovi za řadu těch dobrých eh, návrhů kompromisu na základě diskuse. A já si myslím, že můžeme zaujmout pozitivní postoj k tomu směru, kterým se Island vydal. Nicméně ta naše očekávání nesmí být eh, příliš uh, přehnaná. Pokud se podíváme na výsledky jednání Evropské rady, je jasné, že tady nebude nikdo blokovat vyjednávání o přístupu Islandu k Evropské unii, ale budou se projednávat eh, kritéria, která je potřeba splnit. Pokud je o ty kompromisy, tak můžeme přistoupit k oddělenému hlasování. Eh, pokud je o ty kompromisy, tak jde o splátku 3,5 miliard euro eh, do Holandska. Nemělo by to být však žádný, neměla by to být překážka k, eh, k vyjednávání o přístupu. Měli bychom tedy odděleně hlasovat o vyškrtnutí tady té Eh, věty nebo eh, adekvátně přizpůsobit ten kompromisní návrh. Také se mi líbí eh, kompromisní návrhy 2 a 3, kde se zcela jasně definují priority. Tomu se věnovala komise velice pečlivě. Pokud je o pozměnící návrh 7, tak eh, tam jde o vlastně přístup eh, Islandianů k tomu přístupu. Pouze tehdy, pokud eh, budou Islandiané opravdu o přestoupení, přestoupení usilovat, tak můžeme dosáhnout úspěchu. Děkuji pěkně. Děkuji kolega Pancery a potom poté kolegyně Gomeš. Já dnes hovořím nějak hodně dopoledne. Ano, ale o inteligentních věcech. Ne, já zde nahrazuji stínového zpravodaje Sasoliho, a který mě požádal, abych poděkoval panu Predovi za eh, velice dobrou práci. A pokud jde o socialisty a demokraty, my nemáme problémy Eh, pozměňovací návrhy eh, předložené stínovým zpravodajem eh, byly zakomponovány do kompromisu a ty různé citlivé body víceméně jsou ošetřeny pozitivně. A mm, i mm, o nich hovořil sám pan zpravodaj, především pro nás jsou dva body významné to je ten fakt, že islandské orgány by měly hrát aktivní roli, eh, roli při eh, komunikaci s mm, občanskou společností, s veřejností a také i by měly konstruktivně mm, přistoupit k té společné rybolovné politice. Zhruba řečeno, mám za to, že usnesení o Islandu je velice pozitivní a eh, mm, ještě jednou chci poděkovat eh, za pana Sasoliho panu Predovi. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Gomeš. Já bych chtěla poděkovat panu kolegovi Predovi za skvěle odvedenou práci a chtěla bych říci, že v jednom eh, bodě se odchyluji od paní Owen Wrighton, a sice, když říká, že bychom měli tady z kompromisu vymazat onu spornou větu, což vlastně tady se říká, že bilaterální vztahy se Velkou Británií a s zemím o e, splátkách půjčky, půjčky. Ona říká, že bychom to měli vynechat. A to, že by to tedy nemělo být překážkou v zahájení přístupových vyjednávání. A já myslím, že toto je naprosto zásadní. To prostě není přijatelné. To není jenom otázka překážky vstupu. Já myslím, že to je tady máme de facto spor mezi dvěma českými zeměmi a Island. To je prostě eh, odpovědnost nás všechny, jenom Islandianů. Vysvaděné eh, prostě nejsou zodpovědní za vzestup té kasino ekonomiky, která tady existuje. Čili toto vlastně souvisí s eh, splácením té půjčky. Takže já myslím, že to eh, by opravdu nemělo být připuštěno jako překážka vyjednávání vstupu. A já tedy chápu, že pro některé kolegy je to velmi důležitá věc, protože jinak eh, se asi neuskuteční. Sí, mm, ano, já chápu, že kolegyně Omen Reuten by chtěla rychle zareagovat na tuto připomínku, takže prosím. Ano, já chci vlastně to tež, co Ana. Proč? Protože jestliže tady máme eh, text, který ukazuje, že je tady problém, který ovšem není překážkou zahájení vstupních jednání Islandu, tak to znamená, že to eh, byla překážka před zahájením toho vyjednávání, ale e, to zahájení bude zahájeno, takže proto jsem to chtěla vyhodit. A to je logické, když si přečtete celou tu větu. Čili e, splácení půjček vládám Velké Británie a Nizozemí na základě regionální dohody, které, která bude přijatelná a tak dále. Ale možná, že je lepší to tam nedávat, protože Jestliže to nechcete, a to se musíme také zeptat, co si tomu co si k tomu myslí pan Preda. Mně se zdá, že by bylo naprosto logické, kdybychom to vyškrtli. Dobře, k tomuto bodu. Kolega Tenek, Tanok a potom kolega Thaler a Madlener nakonec. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem už předem řekl, že moje skupina přímo eh, podporuje vstup Islandu do Evropské unie a já panu Bredovi eh, blahopřeji k odvedené práci a podpor, podporuji také jeho kompromisy. Ten kompromisní návrh obsahuje také právní bod, který jsem si dříve neuvědomil, že totiž vlastně eh, Island neplnil své závazky podle EEA, podle příslušné směrnice. Takže to je vlastně součást AKY. A oni skutečně neplní své závazky splácení eh, až do výše té depozitní garance ale já myslím, že z našeho hlediska tam skutečně je jasně problém a je třeba ho vyřešit eh, během jednání. Já si myslím, že eh, tento nedořešený dvoustranný eh, spor s Holandskem a s námi by neměl stát v cestě jednání o členství, aby se stala tedy kandidátskou zemí, tedy Island. Ale eh, samozřejmě, že my máme určitou směrnici o garancích a eh, ono je třeba toto vyřešit. Ale zdá se, že tím hlavním problémem jsou skutečné eh, úrokové míry, které se žádají za tyto půjčky. Čili možná, že kdybychom je trošku snížili, takže by bylo možné dosáhnout kompromisu, to jsem slyšel z více zdrojů. Já bych všem řekl, že pan Preda můj problém eh, neřeší. Jak asi víte, eh, my jednáme v Agatiru v Maroku eh, na komisi pro Velib a tam se říkalo, že dojde k nějakém dohodě zrušení moratoria o komerčním lovu velryb. A my vlastně víme, že Japonsko přesto zatím tedy velmi loví komerčně, i když eh, v omezeném rozsahu. Mě by zajímalo, jestli toto bude problém a není mi zcela jasné, eh, jak vypadá eh, společná pozice Evropské unie, že tady nebude hlasovat, nebo jestli vůbec je nějaká společná pozice Evropské unie my máme tedy eh, zcela jasný názor na to, jak a Británie, a nevím, zdá se, že my se asi zdržíme hlasování celá 27. A to znamená, že pak by to moratorium bylo zrušeno, ale pokud se to nestane, byl by to problém eh, pro Island, aby se připojil ke naší současné pozici, to znamená zachování moratoria, nebo eh, přestalo by to být aktuální, pokud by se konference v Akadiu rozhodla, že se umožní eh, omezený verliv v příštích deseti letech. Kolega Thaler. Eh, hvala vám, gospod predsedujoči. Rád bych se zachválil tudi Děkuji pěkně, pane předsedo. Také bych rád poděkoval eh, zpravodaji panu Predovi za jeho práci, kterou doposud odvedl. Já si myslím, že je důležité zahájit vyjednávání s Islandem. Bude to totiž eh, eh, nový podnět k tomu procesu. My víme, že za několik posledních let eh, ten proces nepřinesl kýžené výsledky. Také lituji toho, že závěr rozhodnutí o zahájení vydávání s bývalou republikou Makedonie nebyla zatím zahájena. Nebylo zatím učiněno. Pokud je o kompromis 3, tak myslím si, že to je problém, který eh, bude dělat těžkou hlavu řadě lidí. Neměli bychom to podceňovat. Eh, tato krátká výměna názorů nám již vyjevila, jak složité toto téma je a jak se může ještě zkomplikovat. Nicméně e, jsme optimisté jako pan Prda, ale máme pro každý případ e, plán B. Někdy se mohou malé problémy rozrůst do větších, možná ne v této konkrétní fázi. Nicméně v té příští fázi bychom se měli začít zabývat možností arbitráže jakožto způsobu řešení tohoto problému. Jak jsem řekl, zatím jsme nezahájili vyjednávání, ale ta vyjednávání se uh, zatím uh, nedají očekávat, že budou úspěšná, především na západní Balkáně. Děkuji. Kolega Madlener, prego. Kolega Madlener, prosím. Breinscapaciteit van de Europese Unie zo lang overschreden en de... Eh, děkuji já musím říci, že schopnost rozšiřování Unie eh, už byla poněkud přehnaná a eh, občané jsou eh, tím poněkud unaveni. Mm, to znamená, že přijímat další země to podle mě není dobrý nápad. Holandští a břiští občané jsou nyní obětmi chyb, které byly, které byly v bankovním sektoru na Islandu, to je třeba vyřešit. A pokud se týče eh, lovu, lovu velryb, to také není přijatelné. My musíme velice jasně říct Islandu, že pro nás je eh, nepřijatelné, aby lov velryb eh, pokračoval pod libovolnou záminkou. Já myslím, jsem proto, abychom byli tedy proti. Boskurt. Děkuji, paní Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Ehm, děkuji, pane předsedo. Já také děkuji panu zpravodaji eh, jasně a srdečně za to, že v kompromisu jsou zapracovány také nizozemské obavy. Já také jsem k tomu předložila pozměňovací návrh. To by neměla být pouze bilaterální otázka mezi Islandem a námi nebo Islandem a Velkou Británií, ale týká se to nás všech to je třeba dát jasně najevo. Myslím, že je velice dobře, že dopis eh, dozorového orgánu EFTA je zde zcela jasně zmíněn a myslím si, že je dobré poukázat na to, že závazky z této dohody eh, je nutno dodržet. Ovšem je mi líto, že já jsem žádala ve svých pozměňovacích návrzích, aby byl jasně uveden do souvislosti plnění závazků a vstup do EU. E, to už je škrtnuto. Já myslím, že je velice důležité, aby všem těm, kteří chtějí vstoupit, momentálně Islandu a v budoucnosti dalším, e, je třeba jasně dát najevo, že je třeba nejdříve plnit závazky a teprve potom vůbec se můžeme začít bavit o vstupu. Já myslím, že by bylo dobré, kdyby se to v tom kompromisu projevilo. A poslední kolega Taran. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat, poděkovat zpravodaji za vstřícnost, přijmout dobrý kompromis, eh, který byl vytvořen z několika i rozporuplných pozměňovacích návrhů. Nicméně, dovolte, abych využil příležitosti a eh, vyzval zpravodaje, aby změnil názor Mm, stanovisko eh, na hlasovacím seznamu, a to především eh, co se týče návrhu číslo 45, 46 a 47. Eh, všechny od zelených, to je překvapující. A já bych rád, aby změnil svůj, svůj názor poněvadž právě tyto pozměňovací návrhy reflektují diskuze, které pro, proběhly na setkání eh, mm, delegací eh, s Evropským parlamentem. Jak víte, mm, eh, to bylo setkání, které vedl kolega Kalager, který velice dobře zná tuto tematiku. A za druhé, Eh, lov velryb, jak zmínili někteří kolegové. To je důležité téma a já myslím, že bychom neměli eh, eh, mm, že bychom měli tedy požadovat od Islandu, aby dělal to, co je řádné, co se hodí, to znamená, aby přestal lovit velryby. A nakonec také bych rád chom tedy v to, eh, samozřejmě do budoucna budeme mít větší zájem o eh, region, severní region, arktický region, takže to bychom také tam měli říci, to bude díky Islandu. A nakonec to není od zelených, ale to je můj vlastní pozměňovací návrh číslo 22. A ten je také velice případný, protože my chceme eh, mít samozřejmě společnou politiku, to znamená, že musí mm, ji eh, uplatňovat i ti kandidáti, i ty země, které si podali přihlášku o vstup. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ano, k tomuto bodu mm, bych eh, dal slovo panu Francovi Čermakovi z Evropské komise. Chcete slovo k tomu? Uh, thank you very much. Uh, Děkuji pěkně za komisi. Vítáme zahájení vyjednávání se Slandem, což nám dává možnost diskutovat o všech problémech. Samozřejmě se v rámci toho procesu přiblížíme k řešení problému a otázce, zda eh, islandská legislativa je v souladu s evropským AKI. Pokračujeme v přípravách, plánujeme proces screeningu, který nám umožní podrobně zjistit rozdíly mezi evropskou legislativou a legislativou Islandu. Také eh, připravujeme asistenci IPA. V roce 2010 budeme mít k dispozici zprávu o dosaženém pokroku. Tato zpráva bude k dispozici v listopadu. A konkrétně k diskusi v tomto výboru, pokud jde o eh, Velryb, tak jistě víte, považujeme eh, komerční eh, Velryb za něco, co není v souladu s AKY. A podle našeho názoru by eh, lov velryb ze strany Islandu nebyl v souladu s AKY, takže to rozhodnutí musí eh, učinit IVC. Pokud jde o další otázky, které se zazděly, tak ty budeme řešit v rámci eh, screeningu, který bude tím prvním krokem. Gracias. Děkuji a pokud zpravodaj hm, se nechce vyjádřit, tak můžeme uzavřít diskuzi. Ano, pane zpravodaj, chcete něco říci k tomu? Ano. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům za jejich připomínky. Nejprve k návrhu, který se týká kompromisu číslo 3. Mám za to, že vzhledem k tomu, že budou zahájena vyjednávání, tak můžeme zrušit tento bod, protože ten se týkal té epizody. To znamená, eh, should not constitute, constitute an obstacle to launching accession negotiations with Iceland. Takže toto můžeme Eh, vypustit. To už vlastně eh, už časově zaniklo, tato problematika, a, eh, protože my jsme to připravovali, tento návrh, ještě v kontextu, kdy jsme neměli to usnesení nebo rozhodnutí Evropské rady a Evropská rada rozhodla minulý týden, že vyzve Island k vyjednávání, takže můžeme vypustit tuto část kompromisu číslo 3. A ještě pokud jde o velryby tak zde nejprve bych chtěl uvítat skutečnost, že po dlouhé době se podařilo eh, uspořádat konferenci v Agadíru a navrhuji, abychom vyčkali na konec té konference, abychom viděli, jaká bude nakonec ta pozice Mezinárodní komise a do té doby ještě vlastně máme čas eh, do plenárky v červenci, máme čas, abychom případně mm, toto tam dali jako bod, který by tam mm, měl být zvýrazněn. Ale já jsem v tomto spíš optimista. A já myslím, že teď bychom neměli měnit smysl zprávy a poněvadž ještě nemůžeme anticipovat závěry konference. Nevíme, jak dopadne. A ještě bych chtěl říct paní Boskurt, že souhlasím s tím, že je třeba jasně propojit tu otázku přístupu nebo otázku podmínek splněných touto zemí, že to třeba propojit s těmi podmínkami. A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 Eh, A pan eh, Taran navrhl, abychom tam doplnili. States like France and Luxembourg have not yet done so. A osobně nemohu akceptovat, abychom zde eh, zaváděli tuto zmínku já nemohu změnit tento svůj názor. Nejsem, proti, nejsem pro toto doplnění, jsem proti. A dále ještě návrh pana Tanaka, to se týká velryb zase, co říkal, zde již jsem se vyjádřil. A ještě jednou děkuji všem kolegům za připomínky. Pan předseda, připomínám, že eh, budeme hlasovat zítra ráno, takže určitě pan zpravodaj se spojí ještě s kolegy a pohovoří o těch změnách, o kterých jsme mluvili. A tím uzavíráme tento bod a přejdeme k dalšímu bodu, což je eh, průběžná revize evropských eh, satelitních navigačních programů, vyhodnocení aplikace těchto programů, budoucí výzvy a finanční perspektivy. Ehm, stanovisko připravila kolegyně Kopa, již jsme o tom diskutovali v podvýboru pro bezpečnost a obranu. A ehm, k tomuto návrhu bylo předloženo deset pozměňovacích návrhů, dvě, dva z nich byly staženy a ehm, nahraženy e, dvěmi ústními návrhy paní zpravodajky. Paní zpravodajko Kopa, máte slovo. Me to Děkuji, pane předsedo. Zde eh, jsme byli požádáni, abychom vydali stanovisko k průběžné revizi těch eh, evropských satelitních navigačních programů a především jde o Galileo. Eh, výbor ITRE je tedy gestorským výborem a zde chci vám říci, že výbor rozhodl, že změní harmonogram přijetí zprávy a vzhledem k tomu, že eh, eh, došlo ke spoždění na straně Evropské komise a ten dokument od komise bychom měli dostat na konci července. A eh, tady my jsme diskutovali o otázkách bezpečnosti spojených s programem Galileo. A my si nemyslíme, že zde asi do září by došlo k velkým změnám, takže eh, bych eh, respektovala návrh sekretariátu, abychom pokračovali normálně, to znamená, abychom zítra stanovisko odsouhlasili. Cílem stanoviska je zdůraznit význam mm, Galilea pro bezpečnost a nezávislost EU, s tím, že ale zároveň uznáváme, že je nutné i mm, spolupracovat s ostatními uh, E, entitami, subjekty, které jsou aktivní v oblasti satelitní navigace, tak, abychom e, zajistili určitý synergický efekt e, při používání satelitních systémů a pokud to půjde, abychom i zajistili interoperabilitu různých satelitních systémů. Jak víte, po přijetí Lisabonské smlouvy tak satelitní politika nabyla významu a což také znamená zvýšenou roli Evropského parlamentu a jeho účast eh, při rozhodování v této věci. Je tedy nutné, abychom eh, eh, pochopili, že Galileo je civilním systémem pod civilní kontrolou. Samozřejmě některé služby, ale jako třeba ty služby mohou být používány pro oba účely pro dva účely a komise předložila návrh týkající se eh, práva přístupu k těmto službám a mm, to, bych, to, to bychom měli dostat od komise na konci měsíce a proto se právě tím zabýval náš podvýbor a mm, byli jsme požádáni, abychom tedy předložili stanovisko, abychom eh, se zabývali otázkou eh, vojenského užití těchto služeb, respektive neoprávněného užití těch vojenských služeb Galila a jinými subjekty. A my zde máme některé pozměňovací návrhy. Říkáme jasně, aby všichni uživatelé systému respektovali různá mezinárodní pravidla, chartu OSN a další pravidla, která upravují která eh, eh, upravují externí přístup, jako jsou pravidla EU například. Kromě toho, technicky je možné vyloučit používání systému třeba, který se týká tedy raket. A proto chceme, aby mm, komise připravila technická kritéria, která se týkají těch satelitů, které se nyní konstruují. A také chceme přijmout jasná pravidla, definovat pravidla, Ohledně eh, přístupu k PRS, eh, to se eh, týká výručně kompetencí členských států. Členské státy musí přispět k také svým dílem a s tím, že všichni musí pochopit, že tento program je citlivý, že se to týká vývozu našich technologií a že je třeba mm, věnovat zvláštní pozornost tomu zařízení a vybavení, které figuruje na seznamu protokolu. Vzhledem k tomu, že ten rámec ještě není úplně definován, eh, tak opakujeme, že si myslíme, že je, lep, že je třeba lépe kodifikovat eh, to, jak spravujeme vesmír a s tím, že musíme vzít do úvahy mm, ten požadavek, že nesmíme ten vesmír militarizovat, ale zároveň je to otázka e, další, jako znečišťování vesmíru či odpadu ve vesmíru. A nyní, pokud je o pozměňovací návrhy. Zde já chci poděkovat všem kolegům za příspěvky, a to především Gomeš e, a další, kolegyně Gomeš a další. Děkuji za spolupráci a ohledně těch dvou ústních návrhů, kde jsme se dohodli, a dohodli jsme se, že je předložíme zítra. Také chci poděkovat panu Bitikoferovi, který akceptoval, že mm, aby O těchto bodech se diskutovalo v rámci eh, výboru pro obranu bezpečnost, pod, v rámci tej podvýboru a také i, eh, že o bodu 1 se bude diskutovat až ve výboru ITRE, který je gestorským výborem a nebudu to protahovat. Pokud jde ostatní pozměňovací návrhy, já podporuji všechny návrhy, které nejsou v rozporu s duchem zprávy a které umožňují e, přijmout nakonec lepší znění. Děkuji. Grazie, Paní předsedkyně, děkuji paní kolegyně Kopa. A paní Lösing chce slovo, prosím. Ja, Frau Lösing bin ich. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Děkuji pěkně. Jelikož jsem členkou výboru pro bezpečnost a obranu, tak äh, bych se ráda vyjádřila k vojenským aspektům. Na jednání výboru už jsem tak učinila a paní Kopa mě, <laughs> chtěla bych poděkovala za uh, vyvážený, vyvážený přístup. Paní Kopa na jedné straně řeší čistě civilní aspekt eh, projektu Galileo a vyjadřuje se proti eh, využití pro vojenské účely ale také eh, se staví za jiné využití eh, Galilea. Pokud jde o eventuální využití projektu Galileo pro vojenské účely, tak, tak eh, musí být učiněno pouze s, na základě mezinárodního práva moje frakce GUE NGL je proti využití e, projektu Galileo k vojenským účelům za jakýchkoliv okolností. E, využívání tohoto projektu k ochraně důležitých infrastruktur tak e, podporou využívání uh, Galilea k eh, ochraně eh, důležitých infrastruktur nedojde k tomu nevyužívání pro, vy, pro um, vojenské účely. Naopak, právě proto k tomuto stanovisku zaujímáme negativní postoj a pro naši frakci je jakékoliv potenciální vojenské využití systému Galileo absolutním tabu. Pokud a pozměňující návrh 8, tak tam jsem dlouho uvažovala o tom obsahu a není mi jasný jeho obsah. Možná byste k tomu mohla ještě něco uvést a v zásadě jde o ty původní pasáže, které nebyly změněny. Ten pozměňovací návrh mi není jasný, proto bych se ráda zeptala, eh, jak pojímáte eh, ten pojem militarizace? A další poznámka se týká německé verze. V tom návrhu je, že eh, Eh, politika využívání vesmírného prostoru se eh, týká pouze eh, civilního využití a v tom anglickém znění se jedná o mírové využívání. Je tedy nějaký z, význam v tom, že se význa, výraz civilní zaměnil Eh, výrazem mírový? Děkuji. Děkuji, kolegyně Lézing. Řekl jsem to dobře, jsem to vyslovil. A nyní má slovo eh, eh, kolega Angorakis. Já se omlouvám za výslovnost předem. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl se zaměřit na to, co zmínila paní Lezing. A řeknu následující. Pokud chceme být precizní a korektní v tom, co říkáme, pokud to chceme popsat správně a pokud skutečně chceme používat Galileo pro vojenské účely, tak jak se to uvádí v některých pozměňovacích návrzích, tak je třeba změnit povahu eh, systému Galileo, který by se stal systémem, který by byl v zásadě vojenský a který by byl také jaksi subsidiárně používán pro civilní účely. My nemůžeme tady deklarovat, že to je nevojenský systém a my říkáme, že to je civilní nevojenský systém, který je možný použít pro vojenské účely, ale my víme, že když je něco vojenské, tak eh, mm, eh, to má silnější pozici. A dále, co mě tady trochu zaráží, ty dva pozměňovací návrhy, číslo čtyři a třeba, který hovoří o využití systému Galileo pro vojenské účely. Ehm, na základě charty OSN a e, smluv EU. A e, to je jako kdybychom zde e, chtěli trochu omezit negativní dopad toho vojenského využití tohoto systému, ale chci připomenout, že každé použití ze strany Eh, armády eh, spadá pod mezinárodní právo a OSN. Mm, využití eh, ze strany námořnictva nebo jiných tedy vojenských složek, tak to asi mm, spadá tedy pod tato pravidla, takže podle mě vojenská spolupráce mezi členskými státy EU je eh, eh, eh, spolupráce, která není příliš rozvinutá. A já si myslím, že teď, kdybychom chtěli využívat Galileo pro vojenské účely, tak bychom mohli takto asi ukládat určité požadavky ohledně vojenské spolupráce v EU a to je něco, o čem se zatím moc nemluvilo. Pro mě je důležité, abychom takto E, e, nevyslali ten signál, že chceme propagovat vojenské využití vesmíru. To by bylo špatné. Děkuji. A slovo má kolegyně nebo kolega Nensky. Kolegyně Nensky. Milí kolegové, i já chci poděkovat paní Kopa e, za toto stanovisko, které podporujeme EPP e to i vyjádřila ve, mm, v písemném pozměňovacím návrhu a v ústním pozměňovacím návrhu. My podporujeme ten ústní pozměňovací návrh k bodu 4. Víme, že bod 4 hovoří o hlavních charakteristikách Galileo a že to je principiálně civilní systém pod civilní kontrolou, což vylučuje i další satelitní navigační systémy, které existují, ale my jako EPP nevylučujeme vojenské využití systému Galileo a naše frakce podporuje tedy ty dva pozměňovací návrhy, ústní návrhy. První návrh stanoví, že Eh, není vyloučeno využití ze strany eh, vojenských složek a eh, ten druhý návrh hovoří o tom, že zde hm, souhlas Evropského parlamentu je podmínkou sine qua non pro vojenské využití systému Galileo a dalších navigačních hm, programů v rámci vojenských misí, naší hm, zahraniční politiky nebo v rámci dalších operací Unie. A apelujeme na komisi, aby garantovala, že bude konzultovat s parlamentem. EPP i podporuje návrh 5 pana Galera k bodu 7, k odstavci 7. Galileo musí mm, e, Eh, podporovat naši zahraniční bezpečnostní politiku, včetně těch operací v krizích. A zde i chceme použít ty klauzule o solidaritě, pomoci v EU. Je třeba, aby systém Galileo byl eh, pod kontrolou eh, Evropské obrané agentury a Evropské vesmírné agentury. EPP podporuje návrhy 8 a 10 pana Danšána k bodu 8, nebo k odstavci 8 stanoviska, a to je, že naše vesmírná politika EU je e, primárně vytvořena pro mírové civilní účely, takže v žádném případě nemůžeme e, připustit militarizaci vesmíru. A je třeba, e, abychom v Evropě společně zlepšovali stav vesmíru, abychom chránili eh, zásadně důležité evropské infrastruktury a podporujeme veškeré další aktivity eh, obrané agentury a vesmírné agentury EU. Pan předseda, děkuji. Stručná reakce kolegy Danžána na kolegyni Lezing. Nejprve bych chtěl připomenout, co bylo právě řečeno, co jsme slyšeli vždycky musíme dát pozor na terminologii, kterou používáme. Používat Galileo pro mise naší evropské bezpečnostní politiky, to není žádná militarizace. Je třeba si připomenout, že naše mise v oblasti bezpečnostní a obrané politiky, tak de facto to jsou civilní mise s civilními zaměstnanci a pracovníky. A tento systém je nezbytný pro operace těchto misí, protože jinak bychom pouze používali americkou gps a to nechceme. My chceme, aby Evropa byla autonomní při své bezpečnostní obrané politice. Tady nejde o žádnou militarizaci. To je otázka semantická. Dále mm, návrh 8. Eh, já jsem příliš nepochopil eh, eh, ty lingvistické významy a interpretace. My zde jenom pouze připomínáme evropskou vesmírnou politiku, která je určena pro mírové účely od samého počátku. O to tady jde, to chceme připomenout. Bene, a questo... Pan předseda, děkuji. Ano, a k tomuto bodu. La signora, kolega Gomes. Paní kolegyně Gomes chce zareagovat. Ano, mm, já nechci zde ale protávat tu diskuzi do nekonečna. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rada poděkovala paní Kopa za dobře odvedenou práci. Také bych jí ráda poděkovala za to, že přijala můj pozměňovací návrh. A já jsem z těch, kteří zde potrhli Eh, tu nutnost eh, poznamenat, že Galileo může být využíváno i k vojenským účelům. Ovšem to samozřejmě neznamená žádnou militarizaci. Nyní máme společnou bezpečnostní a obranou politiku, v rámci níž eh, působí civilisté a Můžou tam být, tam být však také vojenské aspekty. Ovšem vše je podle charty OSN. Já tady souhlasím s tím, co tady paní Kopa řekla. Pan Butikov eh, také řekl něco, s tím souhlasím. On zdůraznil to, že je tady potřebný souhlas parlamentu, pokud by měl být systém GALO využíván i k vojenským účelům. To je moudrý návrh, ale neměli bychom být hlupáci a předstírat, že tady ten vojenský aspekt není, ten vojenský potenciál není když eh, se Galileo začal rozvíjet, tak samozřejmě ten potenciál vojenské využití tam samozřejmě byl a vycházelo to z určitého konfliktního vztahu ke Spojeným státům. V loňském roce hrál parlament roli při řešení otázky financování systému Galileo a my jsme zdůraznili, že je tady potřeba najít financování ze strany společenství. A souhlasím s panem Danžanem v tom, že pokud budeme naivní a pokud odmítneme kategoricky potenciální využívání systému Galileo k vojenským účelům, tak eh, tím vlastně říkáme, že se naše eh, armády budou muset spoléhat na americký systém GPS, ale my nesmíme dopustit, aby Evropa eh, v, ve velice závažných otázkách závisela na cizím systému. To by eh, bylo mm, na úkor naší eh, bezpečnosti a také globální bezpečnosti. Děkuji. Kolega Lezing. Kolegyně Lezing. Um, já, já jsem si všimla, že se lišíme v mnohých věcech a jinak tedy věci hodnotíme. Ale eh, o jednom nepochybuji. Jestliže zcela jasně říkáme, že pokud se rozšířují kapacity, které, jak jasně říkáme, možnují vojenské využití, tak to skutečně není žádná militarizace. Já zaomlouvám, ale neměli bychom ohlupovat občany, jestliže Eh, něco chceme eh, jasně říct, tak to máme prostě říct také eh, tak, jak to je a ať se lidé rozhodnou sami. O to bych tedy skutečně prosila. Dále bych, pane Danžáne, ráda řekla také to, že vy ve svém pozměvacím návrhu nepoužíváte slovo civilní, tak jak jste to řekl teď. A v logice mnoha lidí v Evropské unii to prostě Eh, existují lidé, kteří si myslí, že tím můžete myslet, že mír zajistíte vojenskými eh, prostředky. Čili skutečně tam je slovo mírový peaceful a opravdu eh, je třeba s tím zacházet opatrně a pokud možno tedy upřímně. Allora, per Abych to uzavřel. Evropská komise, pan Flaman, také eh, stručně, prosím, když tak, a poté eh, závěrečné slovo paní zpravodajka Kopa. Děkuji. Merci, Děkuji, pane předsedo. Víceméně jsme spokojeni se stávajícím zněním. Jenom dovolte jednu poznámku týkající se návrhu číslo 2, který se zabývá odstavcem 4. Ano, my jsme řekli, Galileo je civilním systémem pod civilní kontrolou, ale e, poněvadž Evropská unie v rámci misí e, společné bezpečnostní obrané politiky e, může využívat tedy Galileo, protože to jsou vlastně civilně vojenské operace. A teď, pokud jde o tu možnost, že Evropský parlament by dával souhlas s využitím Galilea v rámci těchto misí hm, této společné bezpečnostní politiky, tak já myslím, že spíše vhodnější je, aby to eh, byly, eh, bylo ve formě společných akcí. A společná akce to spadá pod kompetenci rady a členských států. To ještě musíme mm, do budoucna projednat. Dále velice brzy komise vydá návrh eh, rozhodnutí, předloží návrh eh, rozhodnutí Rady a parlamentu o způsobech přístupu k tomuto systému PRS a eh, to bude takový obecný rámec, který poté bude možné doplnit mm, konkrétním, konkrétní společnou akcí. A takže to je všechno. Myslíme si, že možná původní znění odstavce 4 bylo lepší, vhodnější, takže spíše bychom si měli ponechat to původní znění odstavce 4. To je všechno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům za připomínky a je jasné, že kolegové z GUE mají přístup úplně odlišný, než je náš přístup. Účel Galilea, cíl Galilea by mělo být garantovat nezávislost a autonomii Evropské unie především. A pokud si tam ponecháme ten civilní aspekt, tak ale to nebrání tomu, že Galileo eh, by nemohl podporovat mise Evropské unie, ale GUE nám říká, že taková evropská mise, operace jako Atalanta, že to by měla být operace, která by používala pouze americký systém GPS. Já myslím, že nebuďme naivní tady. Pokud někdo by neakceptoval, že program systém Galileo by také mohl být používán při operacích eh, společné bezpečnostní politiky Unie, no tak to znamená, že eh, takový člověk by žádal, abychom používali americkou GPS a někdy to třeba mm, nebude vhodné, nebude to fungovat a pro nás je to úplně jasná věc. Takže my si tuto pozici tam ponecháme. Pokud jde o návrh 5 pana Gálera, na začátku já myslím, že mm, mm, jsem ho spíše chtěla podpořit, ale po diskuzích, které jsme vedli eh, s kolegy a i s komisí, tak mám za to, že eh, Taková diskuze by měla smysl, pokud by již byly definovány, eh, pokud by byla definována všechna kritéria. Určitě ještě do hloubky budeme diskutovat o využití Galilea pro vojenské účely, ale já myslím, že návrh 5 neodpovídá duchu mé zprávy, tudíž nemohu tento návrh podpořit. Děkuji, pan předseda, děkuji. Budeme hlasovat zítra, připomínám. A paní zpravodajka eh, eh, skontaktuje kolegy, aby případně se dohodli na společném znění. Další bod na programu se týká vyjednávání a uzavření v dohodě o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem. A chci zde připomenout, že v roce 2009 Evropská unie přijala Interim Trade Agreement s Turkmenistánem, což je tedy částečná prozatímní dohoda v úvozovkách, která se týká především obchodních výměn s touto zemí. Ale eh, bylo to eh, kritizováno, protože Turkmenistán nerespektuje lidská práva. Druhý bod, další bod, to je dohoda o partnerství a spolupráci, teď, o kterém máme jednat. To je dohoda, která je daleko širší, která obsahuje i důležité politické klauzule aspekty. A Evropská rada by chtěla uzavřít tuto dohodu o partnerství s Turkmenistánem a to co nejdříve doposud eh, vztahy mezi EU a Střední Asií, eh, ty eh, vlastně v podstatě ještě jsou z doby bývalého Sovětského svazu a proto je třeba aktualizovat tento rámec podle nové situace. A dám tedy slovo hm, paní Nikolaj, zpravodajce. Děkuji. Domnule Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, především chtěla poděkovat vám za to, že už jste teď eh, z toho vyvodil závěr, který bych chtěla podpořit. A to tedy naprosto věcným způsobem s dobrým eh, přehledem o věci. Dnes vlastně poprvé se bude debatovat o Turkmenistanu a já si velice ráda vyslechnu vaše názory. Já jsem před dvěma týdny byla na pracovní návštěvě v této zemi a při této příležitosti jsem si sama udělala obrázek. A musím říct, že se musím tak trošku omluvit, poněvadž jsem měla o této zemi eh, zkreslené informace, což bylo dáno informacemi, které se mi eh, k tomu dostalo. Turkmenistán není to tež jako Turkmenistán Jazova. Je mm, tam samozřejmě problém s lidskými právy, ale je třeba říci, že Turkmenistán eh, se modernizuje, tedy poněkud po azijsku, eh, protože tam vlastně máme co dočinění se zcela jinou kulturou. Já jsem hovořila s našimi vyslanci v Aškabádu, s šéfy mise OSN, se speciálními vyslanci OSN, také s obse a s vysokými funkcionáři eh, v turkmeni, eh, turkmenských orgánech, se zastupci vlády, eh, s viceprezidentem parlamentu a tak dále. Bylo to velmi zajímavé. Také jsem se zabývala otázkami lidských práv. Žádná mezinárodní organizace v posledních eh, dvou letech nenahlásila nekonstatovala žádné těžké porušení lidských práv a já mám také dojem, že porušování lidských práv, ke kterému sice dochází, to ano, ale že jsou následkem eh, špatně fungující policie a justice. Například eh, oni nemají dostatečně vzdělané a vyškolené lidi. Také zde existuje korupce, čili to jsou skutečně eh, prohřešky proti lidským právem a právům, ale nejsou to nějaká těžká porušení lidských práv, jak to bylo za Tehdy veřejné mínění, které se snažilo dát lidská práva za téma, tak bylo, bylo skandalizováno. Turkmenistán dobře ví, že jediná schudná cesta spočívá v respektování mezinárodních principů a zásad lidských práv. To je cesta k demokracii. Země podepsala 16 mezinárodních dohod OSN spolu se tedy v souvislosti s diskriminací žen a z lidských práv a tak dále. Existují projekty Evropské unie, například v Ašchabádu Evrop, Dům Evropy eh, financuje, spolufinancuje některé projekty. Poprvé ovšem zjišťujeme, že obyvatelstvo i e, orgány demonstrují e, jakousi střícnost e, vůči evropské demokracii. Když se podíváme na činnost Evropského domu v Ašchabádu a dalších organizací zabývajících se lidskými právy, tak tam je to zřetelně vidět. Eh, čili je třeba šířit informace, které Turkmenové opravdu potřebují. Eh, v Turkmenistánu fungují také německé a britské firmy, které, které podporují eh, vypracování občanského zákoníku a trestního zákoníku a vůbec přizpůsobení práva evropským modelům. Turkmenistán je prezidentská demokracie, čele tady stojí prezident, eh, který má určité slovo regionálně. Existuje jeho jednotná strana, mezi tím byla založena druhá strana, strana venkova a zdá se, že by to mohlo vést eh, k pluralitní stranické demokracii. K hospodářství bych chtěla ještě říci, že za velmi zajímavé považuji to, že zde často hovoříme o globální krizi a o krizi zdrojů a o e, sociálními dohodami mezi politickým vedením a voliči, poněvadž tady je také, že máme ústavní systémy a úplně stejná debata se odehrává v Turkmenistánu. Čili tam se skutečně používají naše standardy. A tato demokratická filozofie, eh, která roste v Turkmenistánu, tak k tomu patří také takzvané eh, společenské dohody. Eh, stát garantuje přístup k vodě, plynu, elektřině a majitelé automobilů také dostávají gratis 100 litrů benzínu Eh, za měsíc. To je ta společenská dohoda. Eh, eh, příjem činí zhruba 25 až 30 dolarů měsíčně průměru. Ale občané nemohou přijímat televizní kanály, těch je více, za vám eh, byl pouze jeden. Televize ovšem není úplně svobodná, eh, nachází se pod kontrolou státu. Neexistují privátní tištěná média, nicméně BBC zde rozjela projekt, eh, který se snaží o modernizaci a demokratizaci systému mediální scény problémům patří něco, co souvisí s lidskými zdroji. Turkmenistán má nedostatek vysokých škol a ty, které má, stále jedou podle sovětského systému. Velice málo se spolupracuje s evropskými vysokými školami, nicméně zájem o něco takového by byl obrovský, aby bylo možné lidem poskytnout lepší vzdělání. Já si myslím, že zcela zásadní význam tady má trvalý dialog. My máme zájem nejenom o energii, ale také o dodržování určitých demokratických standardů. Já eh, myslím, že dohromady se nám podaří najít eh, přijatelné řešení, tak aby ta zpráva byla sformulována tak, aby nám to vyhovovalo jde o rozsáhlé téma a určitě k tomu máte mnoho co říct. Děkuji za rezime. Mám zde dlouhý seznam žádostí o slovo. Chci připomenout, že toto je první diskuze bez dokumentu a že ještě proběhne další diskuze na základě písemného dokumentu. A Mm, při té druhé příležitosti bude další možnost vyjádřit názory. Ještě bych doplnil, že máme další bod, zajímavý bod na programu a to se týká e, zprávy společné delegace na Středním východě. A rád bych tedy apeloval na řečníky, abyste se omezili na minutu, protože jinak e, asi e, bychom překročili ten maximální čas a asi bychom i zneužili tlumočnické služby. E, kolega Nilsen a poté kolegyně Lezing, prosím. Mikro. No. Uj. Kolegyně, pardon. Já také jsem členkou podvýboru pro lidská práva a já jsem se nesetkala s turkmenskými hodnostáři a funkcionáři, ale několikrát s představiteli nevládních organizací i mezi, s mezinárodními organizacemi. A já vůbec nesouhlasím s tím, co říká paní Nikolaj o stavu lidských práv. Vůbec, vůbec s tím nesouhlasím. Vy ani snad nemáte za to, že ten režim je vlastně eh, tím tradičním Um, eh, režimem asijského charakteru a vy hovoříte snad o tom, že se demokratizuje. To je tragická situace tam se stavem lidských práv a svobodami. To je katastrofické. Já mám pouze minutu, jako všichni, tak tomu se určitě vrátíme. Já vůbec nesouhlasím s tím, co jste řekla. Bohužel situace týkající se lidských práv v Turkmenistánu je, to je nejhorší situace, jsou tam největší represe, které kdy eh, jsme kde viděli teď na světě, i když hm, jsou tam možná určité signály na zlepšení, ale žádné hmatatelné výsledky. K tomu se ještě musíme vrátit, to je příliš závažná věc. A nemůžeme říci, že pod záminkou, že chceme uzavřít smlouvu z důvody eh, Eh, jako je tedy plyn a Nabuko, tak to všichni vědí, proč to je, tak s tím nemůžeme souhlasit. Děkuji za stručnost a kolegyně Lezing má slovo. Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych eh, se chtěla věnovat eh, tomu problému mého jména. Nejprve jste řekla pán Lezing a také jste, myslím, oslovoval všechny ženy jako, jako muže. Eh, myslím si, že eh, byste měl správně používat to oslovení. Pokud jde o kolegyni Nielsen, tak eh, souhlasím s tím, co uvedla. Mé informace také nehovoří o tom, že by se otázka lidských práv v Turkmenistánu tak zlepšila, jak bylo řečeno. Převládá, vládne zde korupce a bylo také jasně řečeno, že neexistuje svoboda tisku, pokud eh, si vzpomenu na zas, zasedání eh, parlamentu, tak eh, tam se jednalo hlavně o to téma svobody tisku. Pokud jde o zájem Evropské unie, tak tím zájmem je uzavřít tuto smlouvu. A otázka Eh, k tomu, komu to bude sloužit. Podívejme se na mapu. Eh, kdo z toho bude těžit? Eh, hovoří se o dodávkách plynu a já jsem se dozvěděla, že během 15, příštích 15 let se nedá počítat s dodávkami zemního plynu z Turkmenistánu do EU. Čína, Rusko a Irán uzavřeli eh, smlouvy o dodávkách zemního plynu. A přesto jsou tyto geostrategické aspekty stále v popředí pozornosti, pokud jde o tuto smlouvu. Turkmenistán sousedí s konfliktními oblastmi. Eh, je tady také otázka eh, Chtěl bych se zeptat, jestli se plánuje nějaká smlouva o navrácení uprchlíků. Děkuji. No na Jouře. Mm, ano, to je. Já, mm, já jsem mm, řekl italsky ono revole lezing, takže eh, to je eh, eh, v italštině mužského i ženského rodu, takže potom to z toho není jasné, když já vidím, že jste žena a ne muž, tak prosím. Další. Děkuji bardzo. Eh, já... Sorry, my, Italian is poor enough, so I, eh, Moje italština je mizerná, takže budu mluvit polsky. Eh, pane předsedo. Eh, mě skutečně tady eh, divím se, že nás není pan předseda vyzývá k tomu, abychom mluvili stručně. Tato debata už měla začít před půl hodinou. Já siedziałem tuto bardzo čerplivě. Já jsem tady trpělivě seděl a musím říci, že v předchozích debatách nikdo nikoho neomezoval. Já tedy jako Eh, stínový eh, stínový eh, zpravodaj za socialistickou skupinu, to chci pojednat šíře, to skutečně za minutu nestihnu. Hovoříme o problému, který je širší než problém jedno, země, Turkmenistánu. Já jsem se seznámil se všemi dokumenty a politikami, které Evropská unie v nedávné době k Turkmenistánu sformulovala a vždy se zde hovoří o e, vztazích EU ke Střední Asii. A to je první bod, na který chci upozornit. Není možné e, jedním hlasem hovořit, pokud sformulujeme politiku k zemi, kde nedávno 214 e, lidí bylo zabito to byl Turkmenistán a my tady skutečně nemáme aktuální informace eh, o jiných zemích, eh, které by nám komise mohla prezentovat. Čili můj eh, první postoj takový je, je takový, že až budeme mít dispozici návrh zprávy, bylo by dobré, kdybychom si mohli vyslechnout širokou, široké posouzení aktuální situace v Turkmenistánu, kterou nám tedy eh, odprezentuje komise a další povolené instituce. V regionu se odehrávají dramatické změny a to, co my víme jako členové výboru, eh, je takové, že je třeba podporovat všechno, co je pozitivní, eh, jestliže existuje vůle u vládnoucí garnitury na změnu situace. Je to země postsovětská, azijská země, kde probíhají dramatické změny. A jestliže budeme to vidět s černobílou logikou, že tedy buď tedy akceptujeme nebo totálně skritizujeme, to prostě nemá smysl. Jestliže vyjednáváme o dohodě, pak je třeba najít ty body, kde Evropská unie může eh, skutečně eh, podpořit vznik eh, pozitivních změn. Jsem tedy přesvědčen, že eh, pokud aktuální garnitura hovoří o zavedení aspoň nějakého pluralismu, tak to je lepší, než kdyby o tom vůbec nemluvili. Jestliže eh, podepisují umluvy eh, OSN, tak to je lepší, než kdyby je nechtěli podepsat. Já myslím, že skutečně je třeba si dobře eh, vymezit hranice toho, kde, náš, kde můžeme si být jistí, že naše podpora nebude mm, bez smyslu. Čili já bych skutečně byl rád, kdyby se ten bod nám vrátil k projednání, eh, až budeme mít skutečně eh, příslušné dokumenty komise a potom, abychom to tedy sfinalizovali. Kolega Šimanský. Eh, kolega Šimanský. No, Azja Centralna, pięć republik Azji Centralnej Střední Asie, tam těch pět republik, eh, to no, oni nemají eh, eh, vedoucí pozici v ochraně lidských práv, to není nic nového. A jestliže chceme jim stanovit tak jasné podmínky tak jako členským zemím, no tak eh, to, toho můžeme úplně nechat zrušit toto téma a úplně se hospodářsky a politicky stáhnout ze Střední Asie, protože v, nejbliž, eh, v dohledné budoucnosti naše podmínky žádná z těch zemí eh, nebude plnit. To je velice důležité. Ale jestliže tedy se chceme nějakým způsobem angažovat v této oblasti, musíme si uvědomit, že tady je masivní tlak Ruska a e, že pokud jde o rozvoj našich vztahů politických, ekonomických s tímto regionem, tak teď ten čas je, ale on nebude trvat e, většině, e, Jestliže to prostě promarníme tím, že se tady budeme bavit o tom, jak vypadá mediální krajina eh, v Turkmenistánu, jak by měla vypadat, no tak to prostě promarníme a hotovo. Musíme se eh, na to podívat jinak. Pomáhají naše vztahy ekonomické, politické a podobně, eh, pomáhají k přenosu aspoň části našich hodnot, nebo to zhoršuje. Já si myslím, že rozvíjení obchodních vztahů, svobodného obchodu s touto částí světa také pomáhá zlepšování situace v oblasti lidských práv a vládě zákona. A proto já si myslím, že eh, ty eh, vstupní úvahy eh, paní zpravodajky to vnímá velice optimističně, protože to je reálný přístup a tak to má být. Kolega Gomez. Kolegyně Gomez, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že opravdu musíme pohlednout na ten text a popracovat na něm. Já vůbec eh, nesouhlasím s tím eh, nadmíru pozitivním hodnocením, které zde zaznělo z úst zpravodajky. Já si myslím, že člověk, který eh, navštíví Turkmenistán, tak má jiné poznatky než třeba podávají jiné zdroje. Otázka energetické ehm, závislosti eh, nesmí překrýt otázku ochrany lidských práv a rozvoje demokracie. Také nezdílím ten názor, že eh, ten systém jedné strany je dobrou tradicí Já jsem to zažila eh, ve své vlastní zemi, kde vládl Salazar, eh, ve Španělsku eh, vládl Franco a v Evropě byl sovětský svaz, takže si myslím, že tady nemůžeme hovořit o dobré azijské tradici, když máte Indii a Indonésii, které jsou demokratické země a jsou odlišné od těch ostatních. Takže to bychom měli brát v úvahu při posuzování této zprávy. Allora. Děkuji, paní Gomeš. A teď paní Nikolaj, stručný závěr. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych zareagovala na paní Gomeš. Je pravda, že eh, řada zemí zažila totalitu, já jsem neřekla, že to je něco, co by bylo azijským modelem. Ne, to je, to bylo v konkrétním okamžiku určitá politická alternativa to byla. A teď pokud jde o Turkmenistán, tak zde Turkmenistán je takovým stabilizačním faktorem pro Afganistán. Turkmenistán dodává elektřinu zadarmo, dodává elektřinu, afgánskému režimu a vlastně tak pomáhá spojencům, kteří působí v Afganistánu. Já si nemyslím, že eh, lze nazvat eh, ten můj pohled jako optimistický či pesimistický. Ne, já mm, nevidím věc černobíle. A teď pokud jde o stav lidských práv, zde bych řekla jednu věc pouze. Já jsem mm, hovořila s velice dobře informovanými zdroji, které požadovali, aby se mm, vyšetřila situace těch vězňů v Afganistánu, v Turkmenistánu, ale mm, tyto věznice před třemi lety byly zdemolovány. A já myslím, že musíme eh, prověřit eh, důvěryhodnost našich zdrojů a eh, naši velvyslanci a zásobci Europa House a další nelze podezírat z toho, že snad by neposkytovali dobré informace. Kolegové, pokusme se o to být realisti. Pokud odsoudíme špatné věci v té zemi a těch, eh, ano, jsou tam mm, špatné věci týkající se lidských práv, ale pokud zároveň neuděláme neuděláme něco, aby se to zlepšilo, tak jsme eh, eh, komplici těch, kteří porušují práva. Pan předseda, děkuji, paní zpravodajko. Ano, nyní se dostáváme k devátému bodu, což je zpráva delegace mm, pro Střední východ. A technická poznámka? Prosím. Já bych vás chtěl požádat, abyste přerušil tuto diskusi, abyste ji odložil. Víte dobře, že tato delegace měla problém při svém složení a při definování programu a také tam se vedly určité polemiky a bylo by bývalo lepší se tomu vyhnout, ale bohužel Mm, eh, eh, potom se to i vlastně eh, odrazilo na těch pozicích předsedy. A je mm, samozřejmě, mm, já si myslím, že je třeba zde Eh, respektovat eh, tuto delegaci, která se odebrala eh, na palestinská území v Izraeli a já zde žádám, aby mm, tato diskuze ale proběhla za přítomnosti pana předsedy Afetu a aby ta diskuse tedy se odložila, tak abychom mohli v klidu a diskutovat o výsledcích této mise. Děkuji. No, Pořád ještě ke stejnému tématu pan uh, um, Vigenin. Eh, to je otázka, kterou máte? Nebo... Já se ptám, chcete vystoupit tomuto bodu? Prosím, tak eh, máte slovo. K tomu, co řekl pan Panceri, tak rád bych dodal jednu technickou poznámku. Zbývá nám 10 minut. Myslím si, že tato návštěva byla velice důležitá i vzhledem k tomu, že došlo k určitému vývoji po té návštěvě a proto potřebujeme více času, abychom si vyjasnili pozici parlamentu a jaké můžeme učinit závěry eh, z této návštěvy. Proto opravdu navrhuji, abychom tuto diskusi odložili buď to na pozdější čas dnes, anebo na zítřek. Děkuji. I vy, Hm, pane Weigl, ke stejnému bodu. Eh, dovolte, abych vyjádřil eh, souhlas s tímto návrhem. Opravdu by byla škoda, pokud bychom nevyužili eh, informací od této delegace a poznatků z této skvělé zprávy k hlubší debatě o událostech, ke kterým došlo před eh, touto návštěvou, během ní a po ní. Děkuji. Stále ještě pořád ke stejnému tématu, prosím. Já eh, bych chtěla eh, se připojit. Já jsem byla členkou delegace, která navštívila Gazu ano, já bych ráda, abychom o tom hovořili eh, později, mm, protože tady již nebudou ani členové, ani tlumočníci mm, a, mm, a chci, aby to bylo tedy za přítomnosti předsedy výboru a FED. Ještě také ke stejnému tématu, prosím. Nejenom bych chtěla doplnit, že souhlasím s tím, co bylo řečeno. Je třeba, aby tady byl pan předseda, abychom jasně hovořili o, s ním, o jeho postoji. To je a první věc. A druhá věc, praktická věc. Kdybychom to mohli odsunout eh, na zítra dopoledne, tak to by asi bylo lepší, než eh, možná na dnešek odpoledne. Já myslím, že to by mi vyhovovalo i dalším kolegům. na altro intervento su questo. Ještě někdo k tomuto bodu? Takže moje odpověď je na dvou úrovních. Za prvé, není možné hovořit o této zprávě teď eh, v tomto týdnu až v červenci, anebo na mimořádné schůzi, protože náš program již je teď hodně nabitý. To je tedy e, technická věc. A teď, pokud jde o přítomnost Albertiniho, podle mého soudu, a vzhledem k tomu, že jde k významné eh, delegaci, tak eh, samozřejmě eh, já si ale myslím, že mm, ta zpráva, ta se netýká předsedy té delegace, ale ta zpráva měla být podána kolegům z výboru a ta zpráva je vyčerpávající a určitě, že tady nejde o tu konkrétní osobu, která je předsedou. Přece to je jedno, kdo zrovna předsedá v okamžiku, kdy se přednáší nějaká zpráva, ať je to Albertini, ať jsem to já, nebo někdo jiný z místo předsedů, tak já myslím, že to není relevantní pro eh, prezentaci faktů. Opakuji. Zde ta zpráva je určena kolegům z výboru a není to určeno předsedovi výboru. A já tedy eh, odmítám eh, názory vyjádřené zde kolegou Pancerem. Zde eh, a říkám, že pokud to máme odsunout, tak na červenec, anebo na mimořádnou schůzi, o které případně rozhodneme s hm, administrativou. Takže Mm, kolega Já jsem také byl členem této delegace a musím říci, že my eh, pořádáme zasedání i zvláštní zasedání ke všem možným tématům, třeba v poslední době to bylo k Izraeli a mm, tehdy také nemohl tady být eh, německý politik, německý minister pro příslušnou politiku, takže eh, tato delegace byla velice prestižní ze tří výborů s vysokým obsazením a bylo by skutečně dobré, kdybychom měli přiměřený, ca, přiměřený čas k debatě k tomuto tématu. A i když eh, kolega Albertini tady nemůže být, je členem eh, výboru. A já musím říct, že to, co eh, v Izraeli tedy pronášel, tak to příliš nepomohlo, takže Eh, já jsem eh, on třeba mě také jako Němci eh, de facto o mě hovořil, že jsem zaujatý proti Izraeli a tak dále, že aby skutečně byl dobrý, abychom, aby o tom opravdu proběhla debata, širší debata, obecná debata. A bylo by dobré, kdybychom k tomu mohli přizvat také kolegy z dalších výborů. Eh, ovšem absolvovat to za pět nebo za deset minut, to by skutečně nepomohlo ani Izraeli, ani Palestině, ani eh, mm, důvěryhodnosti a úctyhodnosti tohoto parlamentu to neposlouží. Ano. A ještě kolega Pancery chce slovo. A vlastně teď jsme vyčerpali, vyčerpali ten čas na tu diskuzi. Já nemám procedurální problém, ale mm, zdali tady má být Albertiny nebo ne, ale eh, já si myslím, že je normální, aby eh, chom ho požádali, eh, aby tato zpráva byla za přítomnosti předsedy výboru. A mm, já si myslím, že ano, že by měl být přítomen. A teď pokud jde o Mm, to načasování. Já myslím, že lze svolat mm, mm, tu schůzi třeba na příští týden, eh, aby AFET mohl na mimořádné schůzi diskutovat o eh, těchto závěrech. Já s tím nevidím problém. Altri interventi a questo... Ještě někdo by se chtěl vyjádřit k tomuto tématu? Pan Weigl, prosím. Eh, spoštovaný gospod predsedujoči, Eh, Pane předsedo, já bych rád uvedl, že návrh, aby tady byl pan Albertini, by neměl být úplně vyloučen, ale možná to není to nejdůležitější. Pokud jde o tuto otázku, zda ta zpráva je posuzována přiměřeně, a zda by tady tedy měli být členové dalších výběrů. Problém spočívá v tom, že e, v tomto výboru bychom se měli věnovat prioritním otázkám a je opravdu směšné, pokud se e, tady řeší tak důležitá otázka na samém konci jednání. A já, pane předsedo, souhlasím s tím e, návrhem, abychom této diskusi věnovali jiný čas. Nicméně e, nesmíme sáhnout k dalšímu sportnému rozhodnutí. Musíme e, tuto zprávu e, jak se probrat seriózně a vyslechnout si tady informace z této návštěvy. Takže k té praktické otázce, my jsme již stejně vyčerpali čas, takže ani není možné teď hovořit o té zprávě, ale e, z důvodu demokratických, protože zde e, výbor je suverénním orgánem, takže e, já formálně se ptám, abyste se vyjádřili pro nebo proti Eh, odložení eh, na nějaký jiný datum, o kterém potom eh, společně rozhodneme, samozřejmě v souladu s možnostmi. Takže já se teď obracím na vás. Takže mm, mm, vy samozřejmě ale tady k tomu říkám, že e, vždycky ta schůze platí, ať tomu předsedá kdokoliv, Albertiny nebo někdo jiný, to je něco jiného. Ale samozřejmě, jak říkám, e, výbor je suverénním orgánem, takže chci, abyste se vyjádřili, kdo je proto, abychom odsunuli toto na pozdější datum, toto tento bod. Tak prosím, zvedněte ruku, to je formál, formalita. Ptám se, kdo je proti, kdo se zdržel, No dobře, tak to datum bude v červenci, anebo možná na nějaké mimořádné schůzi, kterou svoláme a bude to určeno podle možnosti harmonogramu. Non ce, lo, non ce la vogliamo privare di questa... My vás eh, nechceme tedy zbavit této možnosti, tak prosím. Uh, Já bych navrhl, abychom to projednali na rozšířeném běru ve středu, eh, tedy to, jak eh, kam zařadit co nejdříve tuto debatu. La data sarà individuata. Ano, jak říkáte, eh, rozšířené byro rozhodne o datum. O datu děkuji za tento námět, děkuji i kolegům všem za to, že přispěli.